Uh, dear colleagues. Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil naše zasedání výboru ITREM. A začneme přijetím pořadu jednání. Máte program jednání ve svých složkách. Přeji si, zda má, ptám se, zda máte nějaké návrhy na změny. Ne, takže eh, sdělení předsedy. Konference LIBE o ochraně soukromí online a posílení bezpečnosti IT a autonomie eh, Evropské unie v IT, eh, ke které je přidružen výbor ITRE, se bude konat v Bruselu 8. a 9. prosince 2015. Eh, všichni ti, které zajímá toto téma, poslanci tedy jsou srdečně zvání. Tak, druhá věc. Pan komisař Moldas bude ve výboru pro rozpočtovou kontrolu ve čtvrtek 3. prosince a to od 15 hodin v místnosti Atě Rospinelli 5G3. Proběhne výměna názorů k otázce eh, absolutoria za rok 2014 pro Evropskou komisi. Eh, jak víte, pan Gustav Mordas je také zodpovědný za inovace a výzkum a to je také zodpovědný našeho výboru. A třetí bod. Výbor výboru ITRE eh, v úterý 1. prosince bude začínat až v 10 hodin a před zasedáním výboru, tedy od 9 do 10, se bude konat zasedání koordinátorů. To je všechno. Tak, pokud máte e, doplňující oznámení nebo otázky, prosím, e, e, pan Danika. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl požádat abyste podpořil návrh eh, otázky, eh, jako naléhavé otázky směrem komise. Podepsal to pan Karin z 21. Pardon, 31. října. Komise dosud eh, neodpověděla, týká se to tedy ETS a jelikož je to urgentní záležitost, prosím, mm, aby to bylo dáno na program je to eh, žádost eh, podávaná jménem mým a pana Karince, který tady žel není. Ano, děkuji vám, pane kolego. tak eh, pokud vím, tak z hlediska parlamentu byl termín pro otázku a její zodpovězení 16. listopad, tedy to je už před deseti dny. Bohužel eh, pro komisi eh, toto není eh, závazné, poněvadž jde o interní pravidlo parlamentu. Komisar Kaliente nám sdělil, že odpověď je už ve finální fázi a bude nám zaslána brzy. Čili předpokládáme, že eh, pokud eh, ta odpověď nepřijde, řekněme, do konce tohoto týdne, začátku příštího týdne, pak eh, si toto můžeme dát na program příštího zasedání. Protože naše reakce je tedy zařadit na program bod eh, specificky k ETS a to ještě před Vánocemi. Protože eh, to, to budeme mít eh, ještě společné zasedání. No, každopádně, pokud nedostaneme odpověď do sekretariátu našeho výboru příštích dnech, pak to tam dáme skutečně. Mám tady z komise informaci, že by to mělo být velice brzy. Děkuji, děkuji. E, ještě někdo něco má? Vidím, že ne. Takže můžeme přejít k bodu číslo čtyři. A to je konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu. E, myslím, že všichni vnímáme, že je to velmi důležitá věc. E, tato výměna názoru s experty, z nichž oba dva zde před vámi sedí, Eh, tak tím zahajujeme práci našeho výboru eh, k ústní otázce a následnému eh, usnesení právě k dořevatelům železničního průmyslu. Já bych chtěl přivítat naše řečníky a poděkovat jim za to, že se s námi, že si pro nás udělali čas. Je každý z nich nám nám předvede svoji prezentaci. Bylo by skvělé, kdyby se, kdybyste se každý z vás vešli do deseti minut. No a e, doufáme, že tedy všechno proběhne, jak e, je třeba. A těšíme se po, vašem, po vašich prezentacích na velice zajímavou debatu. Tak a já teď dám slovo panu Filipu Citroenovi. Citroen, jste francouz, že tak Citroen. Eh, pan Citroen je generální ředitel UNIFE. A možná bylo dobré, Eh, kdybyste nám mohl říct pár slov o sobě, poněvadž já eh, tady nemám vaše kurikulum, myslím, že by to bylo eh, velice zajímavé. Možná, možná, že máte něco společného také s automobilovým průmyslem, jak napovídá vaše jméno. Takže prosím, kdybyste se krátce představil. Já vám na tom odpovím velmi stručně. Já jsem Eh, sice pravnukem zakladatele Citroenu, ale jsem tady jako odborník na železniční dopravu, protože eh, skupina Citroen již nepatří už více než 70 let pod kontrolu rodiny Citroen, takže už 25 eh, let pracuji v železniční dopravě a byl jsem, pracoval jsem tady také na stálem zastoupení v Bruselu, pracoval jsem Eh, s francouzským ministrem dopravy. Pracoval jsem také pro RATB, což je pařížská hromadná doprava. A rovněž jsem byl, pracoval v SNCF, což je francouzská státní železniční společnost. A také jsem pracoval v jedné inženýrské železniční společnosti, která je také relativně dobře známá na celém světě. Poté jsem eh, se stal členem UNIFE, což je Evropská asociace výrobců železničních eh, vagónů a železničního zařízení. To je tady ve stručnosti moje kariéra. Donc, euh, monsieur le président, je vais commencer à... Pane předsedo, já tedy eh, na úvod eh, bych chtěl poděkovat výboru ITRE za to, že mě pozvali na tuto výměnu názoru. Ten tak bych chtěl poděkovat paní Martině Werner a dalším eh, poslancům, kteří jsou tady dnes přítomní, ale zejména bych chtěl poděkovat paní Werner, protože ta připravila uh, usnesení nebo návrh usnesení ke konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu. Pokud uh, na úvod mohu říct několik slov o tom, co představuje dnes železniční průmysl. Jak vidíte tady na obrázku, tak já eh, vzhledem tomu, že to mám také připraveno konečně přijdu do angličtiny. Dnes vám tedy mohu říct eh, něco více o našem průmyslu, o našich vlacích, ale samozřejmě i o výzvách do budoucnosti, se kterými se eh, v čím dál tím vyšší míře v Evropě potýkáme. Nejprve tedy, co to je evropský železniční dodavatelský průmysl. Jak asi víte, železniční doprava se na jedné straně dělí na zákazníky, což jsou různí provozovatele železniční dopravy a potom jsou to ti dodavatele. Síla našeho průmyslu je v rozmanitosti našich společností. Máme různé specializace, jak tady vidíte na obrázku. To eh, může být eh, dodávka vozového parku nebo signalizační zařízení a také infrastruktura. A asi bych neměl zapomínat na engineering. A to všechno zahrnuje nejenom vysokorychlostní eh, vlaky, ale také městské a regionální eh, vlaky. Máme rozmanitost také, co se týče velikosti našich členů, podobně jako v automobilovém průmyslu, kde výrobci eh, automobilů mají tisíce dodavatelů. I my máme společnosti, které integrují různé systémy, potom máme velmi specializované dodavatele, které zahrnují také tisíce malých a středně velkých podniků. A jsme také velmi eh, rozprostřeni rovnoměrně v celé Evropě. V Německu, ve Francii, v Itálii, ve Spojeném království, v Polsku a i v České republice. To všechno jsou státy, které mají velmi tradiční eh, průmyslový základ eh, v železniční dopravě. A naše členové také pochází ze všech členských států Evropské unie. Proč je e, tento průmysl tak strategicky pro evropskou ekonomiku? Chtěl bych připomenout, že přispíváme k rozvoji ekologického e, způsobu dopravy, ale je to průmysl, který je také velmi strategický pro celou evropskou ekonomiku. Proč bychom tedy měli být eh, tou vlajkovou lodí evropského průmyslu? Jsme velkým zaměstnavatelem v Evropě, minimálně 40 tisíc eh, zaměstnanců v celé Evropě. Jsme také velmi inovativním průmyslem. Inovace jsou součástí DNA evropského průmyslu a nyní také značná část našeho ehm, zisku jde na vědu a výzkum, na vývoj například vysoce rychlostních vlaků anebo vlaků metra bez řidičů. Inovace jsou také důležité pro naše zákazníky, provozovatele železniční dopravy. Kromě toho také vyvážíme eh, naše systémy do celého světa. Naše, naš obrat představuje 47 miliard euro a představujeme tedy 46%, nebo dodáváme 46% Eh, výrobků eh, z celého světa. A měli bychom tedy hovořit o eh, některých konkurenčních hrozbách, se kterými se všem na tím větší míře potýkáme. Dobrou zprávou je to, že železní trh poroste na všech kontinentech a je to tedy výborná podnikatelská příležitost pro dodavatelský průmysl. Studie ukazují, že eh, eh, světový trh pro železniční vybavení neustále roste, dochází k nárůstu měst a zdá se, že trh v příštích pěti letech poroste o 2,7% každý rok a to přes některé nejistoty týkající se hospodářského růstu eh, na světě. Největším trhem je Jižní Amerika a Azie a Tichomoří, tím, že některé další trhy si udrží svůj vysoký objem, což představuje eh, velmi značné příležitosti nejen pro naše členy, ale také pro naše globální konkurenty, kteří jsou na těchto trzích také přítomně. Takže zrůstající eh, hrozbou je přístup k mezinárodním trhům. Komisařka Běnkovská, během slyšení v Evropském parlamentu v říjnu prohlásila, že je potřeba, aby měli přístup na eh, zahraniční trhy, což eh, také platí pro naše členy. Klíčové trhy, kde jsme měli významnou přítomnost, se stávají omezenějšími, nebo jejich přístup je omezenější, zatímco evropský trh je úplně otevřen neevropským dodavatelům některých studií tak tedy otevřený evropským dodavatelům představuje pouze 67 celkového objemu světového trhu. Tento pokles je způsoben například překážkami na trh v Číně, v Japonsku a v Jižní Koreji. Jak můžeme napravit tuto situaci? V mnoha zemích zavádějí protekcionistická opatření, která eh, mají zvýhodnit domácí dodavatele, což znamená, že my nemáme kolikrát stejný přístup na, eh, k zakázkám jako naši konkurenti. A to je také jedno z témat, eh, o kterém se jedná v rámci jednání o zóně volného obchodu s Japonskem. Dalším problémem je čínský trh, jehož přístupnost od roku 2009 radikálně snížila, stejně tak čím dál tím více rozvojových zemí v Africe nebo v Indii vyžadují lokalizaci našich továren na jejich eh, území jako základní předpoklad pro udělení zakázky. Tady tedy eh, vidíte, jaká je ta hrozba, která k nám přichází z Azie. My jsme teď eh, v klíčovém okamžiku, kdy konkurence z Číny a Japonska neustále posiluje Eh, studie z roku 2013 to potvrzuje a od té doby se ta situace ještě vyostřila. Co se týče čínské konkurence, mnozí z vás jste asi slyšeli o něčem, co se stalo před několika týdny, a sice, že došlo k fúzi dvou největších eh, společností na výrobu železničního vybavení, které společně představují obrat ve výši 31 miliard amerických dolarů a ta e, nově vzniklá společnost je největší e, na trhu. Zatímco do této doby se tyto společnosti zaměřovaly pouze na dodávání vybavení pro svůj domácí trh, tak teď ten e, gigant bude chtít expandovat na světové trzy přítomný v Africe, v Jižní Americe, v Turecku. Teď se jim podařilo proniknout na americký trh a jejich dalším cílem je evropský trh mohl bych uvést eh, jednání v rámci 16 plus 1 o nové trase mezi Budapeští a Bělehradem, která by mohla být předělena čínským dodavatelům. Většina zakázek, eh, které získali čínští dodavatelé, má prospěch eh, ze státní pomoci Číně. Znamená, že čínští dodavatelé mají konkurenční výhodu, protože za pomoci čínských finančních ústavů mohou nabídnout výborné podmínky na financování projektů, které v Evropě nejsou možné, protože eh, u nás platí pravidla OECD. To je proto nekalá konkurence a proto bychom byli rádi, kdyby eh, evropské instituce mohly zajistit eh, rovné podmínky a teď k nejdůležitější části mé prezentace, jak bychom si mohli udržet naše vedení v tomto průmyslu. UNICE pozitivně na vědomí eh, rozhodnutí eh, zajímat se o tuto problematiku a co tedy doufáme, eh, že by mohly evropské instituce této věci podniknout. UNIF eh, identifikoval tři základní pilíře, které doufáme budou zohledněny při koordinaci eh, politiky v této oblasti. Jednak je to posílení nabídky, tak aby evropští dodavatelé mohli dodávat co nejlepší možné výrobky na trh, aby měli Eh, největší možnosti inovací, také díky Horizontu 2020, což bylo schváleno v roce 2014 za podpory výboru ITRE. Stejně tak jde o podporu pro malé a středněvelké podniky, pro klastry. Tady bych také mohl zmínit o dalších opatření na podporu talentů a zajištění sladění nabídka poptávky na pracovním trhu. A Poté jde také o zlepšení podnikatelského prostředí, aby eh, eh, na našem trhu fungovaly co nejlepší možné podmínky. Chtěl bych tomu říct, že dvě věci jsou pro nás nejdůležitější. Jednak je to technický pilíř čtvrtého balíčku, který velmi potřebujeme jako dodavatele pro to, abychom mohli dodávat pro naše zákazníky. A my si myslíme, že Evropa může hrát eh, velkou roli v tom, jak posílit naše schopnost exportovat a zjednávání přístup na trhu. Mám na mysli dohody, jako je TTIP, dohoda s Japonskem nebo s Čínou a víme, že můžeme přijít podporu Evropského parlamentu v těchto velmi náročných jednáních. A dalším bodem je ehm, stimulování poptávky v Evropě a na světě, tak aby tady byla silná poptávka po našich výrobcích a rádi budeme spolupracovat eh, s Evropským investice, aby Evropský fond pro strategické investice mohl také stimulovat železniční projekty v celé Evropě. Mnoho dalších podrobností o našich návrzích můžete najít eh, v tomto dokumentu, který jsem tady nechal rozdat a samozřejmě jsme vám k dispozici. A dovolte, bych vám ještě jednou poděkoval, pane předsedo, stejně jako eh, tomuto výboru za pozvání a děkuji také paní poslankyně Weber za práci, kterou věnovala této problematice, která, jak vidíte, je nesmírně důležitá pro železniční dopravu v Evropě. Thank you very, very much. Děkuji vám, pane generální řediteli, pane Citroene. To eh, všechno jsou pro nás eh, zásadní eh, věci. A nyní bych chtěl dát slovo dalšímu řečníkovi, panu Žalve Verierové A e, ve vašem případě bych vás rád e, poprosil, to se vám nebude započítat do řečnické doby, byste vám mohl několik, několika slovy popsat, e, odkud jste. Pane předsedo, paní e, Werner, paní, poslanci, Děkuji za pozvání, abych mohl vystoupit na vašem výboru. Jsem eh, tím velmi poctěn. Já jsem z Francie, eh, narodil jsem se na severu Francie, moje první profesní kariéra byla průmyslová, pracoval jsem u Siemensu, nejprve v Německu, později ve Francii, a to ve třech oblastech, jednak eh, automatizaci, o energetice a později i v dopravě, kde jsem byl zástupcem generálního ředitele Siemens Mobility ve Francii. V roce 2008 jsem zahájil svoji druhou profesní kariéru, stal jsem se poradcem e-trans, což je agentura pro e, konkurenceschopnost na severu, e, severním regionu Francie a zaměřuje se zejména na železniční dopravu a byl jsem tady tady dnes pozván jako mluvčí žít, sítě ERCI, což je iniciativa pro združování železničních klastrů v Evropě. A já jsem tady velmi rád, že mohl vystoupit. Tato síť, kterou vidíte teď právě na mapě, kterou jsme vytvořili postupně eh, během let, eh, teď združuje osm různých klastrů z osmi různých eh, zemí, mluvíme osmi různými jazyky, což není vždycky jednoduché, jak sami víte. A my jsme se snažili tady začlenit různé entity, které jsou nám podobné. Samozřejmě nic není úplně totožné, jak dobře víte, liší se to stát od státu, ale jsou tady určité podobnosti a určité zájmy Eh, které si, se navzájem podobají a chtěl bych se ještě jednou vrátit k tomu termínu cluster. Cluster je eh, termín, který se tady používá eh, v Bruselu běžně, ale já bych se ještě jednou vrátit k definici tohoto pojmu, protože v té původní pojmu a v těch učebnicích, a já bych vám chtěl přečíst Definice v angličtině je to skupina podniků nebo institucí, které se nacházejí ve stejné eh, zemědělské oblasti, eh, pardon, eh, zeměpisné oblasti a které jsou vzájemně propojeny a na sobě závislé a mohou se vzájemně nabízet různé služby a produkty. Je to samozřejmě velmi obecné, ale jsou tady tři slova, která jsou zásadní, tedy území, region, protože to území má svoje nějaké tradice, nějaké vazby osobní, a také kulturní. A ta blízkost v době internetu znamená, že je to združuje partnery, kteří mají k sobě blízko. Potom jde tady o tu provázanost nebo vzájemnou závislost. Ve všech těchto klastrech existuje určitý typ této eh, Eh, provázanosti v různých formách. Jednak eh, je to vztah mezi dodavateli a zákazníky, ale také to může být eh, odborné znalosti, systém vzdělávání a může to být spojeno také s partnerstvími v podobě vědy a výzkumu. A v Evropě jsou různé národní a regionální, ale i další iniciativy. Abych mohl vést několik příkladů, tak v Itálii například mají Eh, různé skupiny menších eh, podniků, které eh, jsou potom tematicky, zejména v oblasti dopravy v Itálii, zorganizovány. V Německu jsou takzvané kompetenční sítě, které, které se nazvaly Go Cluster a potom Spitzen Cluster. Ve Francii jsou to Pol Competitivité, které vznikly před deseti lety je to eh, síť, eh, která postupně se vyvíjela a dnes je naprosto nestranická, velmi eh, solidní a ve Španělsku od roku 2007 existuje něco, čemu se říká OIS, kde v Baskicku zejména a v Katalánsku je velmi důležitý klastr a já si vzpomínám, že jsem jednou cestoval do Varšavy a tam minister pro dopravu vysvětloval, co to je. Eh, co to je ten klaster a dnes už i Polsko má politiku na podporu klastru ve Švédsku za podpory Kristiany Kytelce. Eh, také vznikla klastrová politika, která byla spuštěna v roce 2009. A teď tedy, eh, jaký je cíl našich klastrů? Mm, já už jsem mluvil o tom, že máme něco společného, a naším hlavním cílem je tedy zájemně koordinovat a spolupracovat na výzkumných projektech. Ehm, protože tady to působí jako katalyzátor v nějaké chemické eh, reakci. Katalyzátor sám není součástí té reakce, ale bez toho katalyzátoru ta reakce není možná. A proto se snažíme svést dohromady eh, různé partnery v různých oblastech. Například podporujeme menší a střední velké podniky, zejména tam, kde přecházejí z toho statutu eh, pouhých dodavatelů, statutu partnerů v těchto klastrech, kde se stávají strategickými partnery, kdy eh, mohou například vést určité výzkumné projekty, které jsou pro jejich oblast důležité. A stejně tak eh, se snažíme potom převádět ty výsledky výzkumných projektů do praxe a snažit se promítnout to zlepšování tržních podmínek a abych uvedl, že to pouze není nějaký klub eh, partnerů, tak eh, rozhodně tím přispíváme k dalšímu hospodářskému rozvoji. Když se podíváme na typ eh, našich členů, tak hlavní hm, oblasti jsou malé a střední velké podniky a 42%. To a také vyplývá z jejich potřeby získat nějakou podporu. Jednak jsou velmi flexibilní, ale také kolikrát potřebují určitou podporu při svém eh, rozvoji a proto tomu věnujeme velkou pozornost. Jsme také přesvědčeni o tom, že naše práce může být užitečná pro Evropu, když budeme společně působit. A tady, co přináší eh, tu přidanou hodnotu, eh, propojování klastrů. My si myslíme, že si můžeme eh, vyměňovat osvědčenou praxi, můžeme si vyměňovat zkušenosti a know-how. Velmi často se mohou obohacovat různé kultury ve stejné oblasti Eh, je velmi zajímavé se dívat na to, jak železniční eh, systém funguje v jednotlivých státech. Ta, ta výměna nás může vzájemně velmi obohatit. Stejně tak eh, vyměňujeme osvědčenou praxi v, případě, v oblasti lidských zdrojů, procesů, přípravy projektů a také jsme společně začali vytvářet projekty, protože můžeme nabídnout zásobou kvalitních partnerů a můžeme se také společně zaměřovat na ty naše cílové trhy a umožnit tak těm menším podnikům se prosadit nejen v Evropě, ale i v zahraničí. A také si myslíme, že pro e, železniční e, komunitu vytváříme velkou přednou hodnotu. Jak víte, železniční průmysl je vždycky považován za strategický sektor v každém e, státě a šlo o to, aby ta celková přidaná eh, hodnota byla zúročněna od eh, těžby nebo těch prvotních surovin až po přepravu těch hotových eh, výrobků. Ale jak víme, postupně se ten trh otevíral, Myslím, že ještě úplně otevřený není, ještě tady určitá, pane určitý odpar. A Filip to určitě ví lépe než já. Už delší dobu tady dochází ke konsolidaci k různým fúzím a přejímání eh, konkurentů a tím pádem eh, je tady řada příležitostí pro ty velké dodavatele, také pro eh, některé menší a středně velké podniky. A globalizace to je další výzva. Velcí výrobci investovali také v zemích, kde je silný hospodářský růst, proto mají všechny důvody i tady vytváří přidanou hodnotu, i tady dokáží eh, zúročit svoje odborné znalosti a Filip o tom také hovořil, jsou tady také asijští investoři, kteří přicházejí do Evropy investovat do projektu. To, tato síť eh, národních eh, výrobců by nemusela úplně udržet. Jak víte, je velmi obtížné mít tady ty velké průmyslové šampiony, že ty také potřebují inovativní eh, menší dodavatele, stejně tak tady musí být výzkumné kapacity, které budou výkonné. A eh, v tom právě si myslíme, že to propojování klastrů vytváří eh, velkou hodnotu. Ale jsou tady určitá rizika, řeknu to upřímně, je velké. Evropské výzvy těch rámcových vědeckých programů, eh, přece tady došlo k něčím zjistení, jsou příliš eh, eh, komplikované, jsou prakticky nedostupné pro menší podniky. Každý ženský stát dělá seznam těch menších podniků, které se to zúčastnily. Když se na to podíváme podrobně, tak tam najdeme různé zprostředkovatelské a konzultační firmy, ale velmi málo těch menších dodavatelů. Ten proces je příliš dlouhý, nákladný a tím pádem špatně dostupný. Ale je tady dobrá zpráva. My jsme s UNICEF spolupracovali s dalšími aktéry v tento sektoru, abychom vytvořili jakousi mapu těch menších podniků v Evropě, že mezi těmi asi tisíci je tady několik set, které mají kapacity, které mohou nabídnout. Eh, my jsme tu práci provedli v roce 2013 a Teď eh, čekáme na první otevřené eh, výzvy k předkládání nabídek. A tu další dobrou zprávou je také, že vyvrkáme klastrovou politikou. Ehm, to je velmi dobrá zpráva, když se podíváme na eh, ty aktivity v této oblasti, tak tady najdeme hodně různých měřítek, značek, Eh, různých eh, výzev a tak dále, studií, ale máme tady velmi málo výzev překládání projektů, které by měly pomoci eh, těm klastrům se dále rozvíjet. Mohl bych vám vlastně několik příkladů. Například výzva překládání projektu COSME nebo Go International. Tady na 8 projektů Celkově, eh, když to rozdělíme na ty dva roky fungování, tak to bylo jenom pár set tisíc euro a my doufáme, že se to podaří v budoucnosti zlepšit. Stejně tak tady eh, jsou programy na podporu menších podniků, ale i tak to není eh, podpořeno dostatečnými, dostatečnými finančními zdroji. Co by tady mohly udělat evropské instituce, zejména Evropský parlament? Jednak je to uznat tu přidanou hodnotu. Já jsem se snažil nabídnout několik argumentů. Eh, to, že je to velmi relevantní, ale je to také o tom, jak vyzvat členské státy, aby vytvořili eh, dlouhodobou udržitelnou klastrovou politiku, protože v některých případech to ještě nemají. A stejně tak je to také mít efektivní politiku státní pomoci. A potom eh, je potřeba dbát na to, aby ta pravidla, která stanovuje Evropská komise pro 28 členů v Evropě, a které mají platit pro malé nějaké podniky, byly dodržovány. Tady si myslím, že by si to mohlo vyžadovat velmi důkladnou kontrolu. A poté samozřejmě jde o to, jak snížit tu byrokratickou náročnost. A dovolte mi, abych řekl ještě pár slov německy na závěr. Chtěl bych poděkovat. Já jsem se snažil v několika slovech popsat několik zásadních bodů a výzev a samozřejmě jsme k dispozici, pokud budete mít eh, nějaké otázky v této diskuzi. Děkuji vám. Thank you. Thank you very much. Um, mis... Děkuji. Děkuji vám za e, zajímavé informace. to, že jste přešel do jiného jazyka, neznamená, že bychom vám dali další 10 <laughs> minut na další prezentaci, ale eh, stejně děkujeme, oceňujeme, oceňujeme eh, vaši mnohasičnost. A nyní eh, paní Martina Werner, naše zpravodajka. Postačí vám tři minutky? Tři a půl, dobře. No, vážený pane předsedo, Vážený pane Citroen, vážený pane Verie, milí kolegové, milé kolegyně, jsem velmi potěšena, že dnes máme příležitost hovořit o tématu železničního průmyslu a zejména, že zde máme mezi námi oba dva odborníky, tak abychom si již předem mohli udělat obrázek o tom, kde se skrývají ty největší výzvy pro železniční průmysl. Děkuji vám tedy mnohokrát, že jste dnes přijeli, přijeli naše pozvání na toto setkání. Další téma eh, minulý týden byla krize ocelářského průmyslu, minulý týden na plémnu. A odtud můžeme vyvodit přímé spojení, propojení s naším dnešním tématem, ať již v oblasti ocelářství, tak v oblasti železničního průmyslu, je zde zejména chování Číny, které nás vyvolává obrovské obavy. Jedno číslo. V roce 2002 Vlastně Čína vyrobila první moderní vagón metra a dnes vyrábí již každý desátý vagón metra. Abyste o tom hovořil, čínští producenti tento let Čínští producenti se stali největším průmyslovým železničním podnikem, koncernem celosvětově podporovaný státem a Dobře víme, že Čína se velmi chrání před vstupem zahraničních poskytovatelů, ale sama se tedy tlačí na, na mezinárodní trh. 40 tisíc pracovních míst Evropské unie přímo, skutečně velmi přímo závisí na železničním průmyslu a mnoho z nich je u malých a středně velkých podniků a proto je pro mne ta otázka s usnesením tak důležitá ta Usnesení totiž vede pozornost na sektor, který je obvykle ve stínu provozovatelů železnic. Často se nahlíží na železnici pouze jakožto na téma dopravní, ale že se z železniční pojí také velké průmyslové odvětví a nemoční odvětví, to si tedy uvědomujeme velice málo. Železnice jakousi bází pro inovativní růst a pro to, abychom změnili náš způsob mobility směrem k mobilitě ekologické. Jde nám tedy určitý svazek opatření a já se pokusím ve svém usnesení zmínit, tematizovat ty různé místa a témata, jak podpořit tuto branži. jedna věc například eh, rychlá realizace Horizont Shift to Rail, byste o tom hovořili, to přesměrování těleznici. Pak eh, například téma digitalizace, jaké možnosti se otevírají se v rámci digitalizace železnici, ale podpora internacionalizace a lepší přístup na trhy, zejména pro malé střední podniky, lepší přístup k financování. Tady je tématem také nedostatek odborných sil, pracovníků a dále je třeba věnovat železniční více politické pozornosti a v nepotřední řadě velmi důležité je třeba, abychom na evropském trhu měli společné standardy. Dnes máme příležitost, či měli jsme příležitost, získat takový celkový dojem, otázek o tom, jak vypadá situace v sektoru a rovněž vám také položit otázky, například jak může EU, jak my můžeme přispět k tomu, aby železniční sektor byl ještě více inovativní. Spolupráce výzkumu, věd, veřejných orgánů, velkých systémových integrátorů a také malých a středně velkých podniků v klastrech je velice dobrým příkladem pro to, jakým způsobem je možné společně se ucházet o dotační prostředky. A na závěr taková kráská zmínka o cestovních plánech. My tady, jak tady vypadá harmonogram, my tady chceme do 27.1. mít usnesení hotové k překladu. 21. tedy budeme ještě jednou zde na výboru hovořit o usnesení. A lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. února a zde na ITRE budeme hlasovat 4. dubna. Pokud máte nějaké dotazy, podněty, přání, obraťte se na mne. A myslím si, že nyní si využijeme nejdříve té možnosti, že můžeme klát dotazy našim oběma expertům. Děkuji. Jak eh, říkáte, je to ústní otázka a po ní následuje rezoluce, čili je to eh, eh, zásadně důležitá věc. Nyní tady máme paní François Groste, který za EPP nahrazuje paní Moráno. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Zastupuji paní Morano, která jsem zpravodajkou za naši skupinu EPP. A vzhledem k tomu, že tady není náš koordinátor pan Karinč, tak eh, bych je tady chtěla zastoupit a chtěla bych nejprve poděkovat dvěma řečníkům, kteří tak přesvědčivně ukázali, jak je naléhavé, abychom něco udělali v Evropské unii a pomohli eh, dodavatelskému železničnímu průmyslu. A samozřejmě chci poděkovat i paní zpravodajce za její práci a chtěl bych říct, že jsme tady také proto, abychom podpořili vědu a výzkum. Je to průmysl, který teď prochází eh, těžkou fází, protože jeho konkurenceschopnost je snižována zvýšeným konkurenčním tlakem, tož tady bylo vysvětleno, mm, zejména panem Citroenem. Bylo nám řečeno, že Azie se zaměřuje čím dál tím více na eh, Evropu a zejména právě na dodávky, což je velmi nepokojující. Jak už tady eh, také eh, řekli oba řečníci, eh, železniční průmysl je strategický, protože jednak zaměstnává těch asi 400 tisíc pracovníků v Evropě, je přítomen prakticky ve všech členských státech, je velmi diversifikovaný a představuje jakýsi řetězec subdodávek. Eh, Není to jenom ten, eh, ti velcí výrobci, ale je tady celá řada těch menších dodatelských podniků, eh, které se specializují na určité technologie a to všechno jsou malé, středně velké podniky. A dále, což je také důležité, jde o to, že jde o velmi vysokou poptávku, nejenom v Evropě, ale i v zbytku světa. Evropa by si měla udržet své místo, nebo dokonce ještě se snažit o to, aby zvýšila svůj, svoji přítomnost na dalších trzích, ať už jsou v Americe, v Africe nebo na Blízkém východě. Takže tady vidíme, o jak důležité věci se jedná. I paní Werner vysvětlila, že už jsme eh, o podobných otázkách hovořili eh, v případě krize v kovoprůmyslu. Ehm, podobné Eh, vývoj, podobný vývoj tedy probíhá i tady. Já bych byla velmi ráda, kdybychom se společně obrátili na Evropskou komisi, protože je nezbytné, aby začala seriózně jednat a zajistila, že bude dodržována, budou dodržována pravidla hospodářské soutěže v, této, v tomto sektoru. Nelze pouze hovořit, musíme začít je jednat, pokud chceme zajistit udržitelný, udržitelnou budoucnost pro železniční dodatelský průmysl, tak, aby byl konkurenční na mezinárodních trzích a mohl získávat. A abychom mohli podporovat naše národní šampiony, ty větší podniky, tak musíme jim také pomoci, aby byli skutečně nejlepšími na světě. A měli bychom se také staral o to, abychom zjednodušili přístup na tyto pro naše menší podniky. Měli bychom tedy se postarat o financování investic, vědu a výzkumu, podpora klastru, to už tady také bylo velmi dobře popsáno, protože to eh, vytváří přednou hodnotu a potom bychom se měli zaměřit na obranu našich obchodních zájmů a na dodržování pravidel. Neměli bychom být eh, naivní při udělování veřejných zakázek, takže více financování, a také zlepšování kompetencí pracovníků, kteří jsou velmi vyhledávaní. Myslím, že jste to také dobře pochopili. Nemůžeme ponechat tento eh, sektor bez pomoci. Madam, uh, for your remarks. Mm. Děkuji vám, madam. A pan Rike, stínový zpravodaj. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně bych chtěl popsat, eh, jaká jsou tady omezení, jaké jsou naše naděje. Eh, potřeba, aby tady fungovaly dobře struktury, protože na té horizontální úrovně ta strukturalizace eh, není úplně dostatečná, jak říkal pan Citran. A potom tady jde také o tu vnitroevropskou konkurenci, protože která vede k tomu, že nedochází k té spolupráce na celoevropské úrovni. Pobočky dodavatelů, což jsou velmi často malé středně velké podniky, eh, hodně, měly hodně problém, protože nejsou eh, propojené, nejsou zorganizované, mají eh, problémy například s převáděním technologií a mají mm, malý přímý přístup na trhy. Takže na té horizontální a vertikální ose jsou tady eh, věci, které by šly zlepšovat. A potom eh, tady v tom mezinárodním měřítku, o tom také byla řeč, eh, jsou některé hrozby přicházející z Číny, z Japonska, Jižní Korej, dochází ke zvýšení konkurence a také k nucené delokalizaci výroby, protože to je podmínkou některých zakázek. Například Austom. Tedy eh, prodal 800 lokomotiv do eh, Indie, teď musí tu továrnu na to postavit v Indii. A potom jde samozřejmě o ty technologické eh, převody, říkat výrobce Bombardier je prodal do Číny. A víme, že také státy poskytují státní pomoc, v Evropě ale moc ne, protože mají problémy s zadlužením a proto bychom měli využívat eh, to velikost evropského trhu a potom bych se také mohl zmínit o dalších konkurenčních modelech, například eh, dalších tedy způsobech dopravy, které konkurují železniční, což je letecká a silniční doprava. Eh, pořád jsme jedničkou na světě, je to velmi konkurenční a inovativní průmysl, zabírá 67% celého trhu ale měli bychom také postoupit s tou vnitroevropskou normalizací a s tím technickým pilířem už čtvrtého železničního balíčku. A poté jde o vědu a výzkup, eh, například to Shift to Right, to bude velmi důležité. A my víme, že také ekologického hlediska je to nejpříznivější způsob dopravy, který má dobrou energetickou účinnost porovnání s fosilními eh, zdroji. A to jsou všechno argumenty, které by měly vést k naší podpoře. Kde jsem se měl to, jak snížit náklady, se týče příští balíček by tomu mohl prospěch, potom jde také o to, jak eh, postupně zavádět digitalizaci pro optimalizaci nápadů, otevření trhu, lepšit konkurenceschopnost a ten eh, hlavní Eh, argument čtvrtého železničního balíčku, ale já eh, se k tomu stavím trochu pesimisticky, k tomu otevření evropských trhů, takže bude potřeba tady provést horizontální restrukturalizaci, aby tady mohl také například vzniknout něco, jako byl letecké dopravě Airbus. Eh, teď máme potvrzeno, že před těmi lety to bylo dobré rozhodnutí a také vytvářet dodavatelské řetězce a zlepšovat eh, intermodální eh, konkurenci a zlepšit eh, investice do dopravy, protože bez toho to nemůže fungovat a potom bychom v Evropě měli usilovat o trh s vozovým parkem. Jak už říkala paní Grostet, je tady o reciprocitu, která by měla být vyžadována v rámci OECD. Nemůžeme akceptovat, aby Japonci eh, vstupovali na náš trh. On behalf of... Eh, paní Kapel za e NF. Paní Kapel, děkuji, pane předsedo. Pane Citrone, pane Berie, eh, děkuji vám a chtěla bych rovněž poděkovat paní zpravodajce za to, že se ujmula tohoto důležitého tématu, nebo tedy evropské, evropského železničního průmyslu. Neboť eh, velmi často podniky v oblasti B2B nemají tu politickou eh, pozornost a pozornost veřejnosti, jakou si zaslouží. Proto děkuji zpravodajci, že se chopila tohoto tématu. Jak bylo řečeno, evropský dodavatelský jihleční průmysl je zásadní odvětvím pro Evropu eh, obrat 670 miliard eur, obrovský část, obrovský, nebo značná část eh, podílu na trhu celosvětovém, eh, velmi dobrá pozice, co se týče investicí do výzkumu a vývoje a zejména program Shift to Rail, který přesunul dopravy na železnici, který byl vyvinut minulý rok, je velmi dobrý a zpravuje 120 milionů eur, polovinu z toho z programu Horizon 2020, což je velice dobré a proto musíme tento trend sledovat i nadále. Další oblast, která ukazuje, jak důležitá tato oblast je 400 tisíc pracovníků, to už bylo změněno a právě takhle s ohledem na eh, konferenci COP21, která právě probíhá vysoký příspěvek k ochraně klimatu a ekologie 1,8% Železnice má nejnižší podíl emisí CO2 z celého odvětví evropské dopravy. Toto téma je skutečně velmi zásadní a je důležité, že se mu věnuje Evropský parlament. Proč? Za a trvalá krize v evropském ocelářském průmyslu, o tom jsme hovořili na plenární zasedání ve Štrasburku minulý týden, vysoké ceny za energie, vysoké náklady na práci, špatná konjunktura v Evropě a trh, který je čím dál tím více ovládán čínskými levnými dovozci. Toto vše vedlo k vypuknutí krize a dále hovořili jste o tom. Omezený přístup na trh pro toto odvětví, zejména na trhy v Číně, Japonsku a Jižní Koreji. Tady je skutečně nutné, abychom v rámci eh, dohod o volném obchodu, které se právě vyjednávají, se při vyjednávání tomuto ještě dodatečně věnovali a vyjednali si uh, přístup na to, pro toto důležité průmyslové odvětví. A třetí bod, o tom se již dnes také hovořilo. Konkurenční výhoda, kterou si vytvořila Čína, to jednak tím, že CCRC je nový celosvětový vůdce, 31 miliard dolar obratu, jediné, jediný podnik, pokrývá dvě třetiny celkového evropského obratu. Je to gigant, který byl vytvořen v Číně, což vede k zkreslení hospodářské soutěže. Tím, že toto, tento podnik spolupracuje ještě s finančními investory a je financován státem, je to státní podnik, zde je tedy důležité, aby Evropská komise v rámci investic a otevírání trhu do Evropy eh, zavedla opatření tak, která se týkají právě subvencí, tak aby vytvořila spravedlivé podmínky hospodářské soutěže pro evropské podniky. Tímto apeluji na paní zpravodajku a na komisi, aby se skutečně obzvláště, obzvláště přednostně věnovali této oblasti, tedy oblasti hospodářské soutěže. Děkuji. Děkuji vám, pane Bosko. Děkuji za prezentace, které byly velmi zajímavé. Já bych chtěl eh, velice, chtěla velice přivítat, co řekla paní zpravodajka Werner, eh, to je to propojení, ta vazba mezi eh, krizi v ocelářském průmyslu v Evropě a digitalizací železniční dopravy. Když my jsme hovořili o statutu tržní ekonomiky pro Čínu ve Štrasburku, a v souvislosti s tím také dumping a e, subvence pro celářský průmysl a jaké to má důsledky například u nás v Velké Británii, je velice důležité, abychom měli průmyslovou politiku, která bude napříč e, sektory. A abychom tedy vytvářeli klastry v tomto smyslu. Eh, musím říci, že ve Velké Británii mnoho vykonali strukturální fondy. To je cesta, hm, jak ty klastry vytvářet přímo a rychle. A bylo by dobré, kdyby se tato praxe promítla také do jiných průmyslových odvětví. Děkuji vám. Ještě někdo, prosím? A, pane kolego? Děkuji vám. Já budu hovořit španělsky. Máme tady eh, jeden takový důležitý bod, eh, který, eh, na který by mohli odpovědět oba dva řečníky, možná spíše pan Citroen. Máte vlastně pravdu v tom, Eh, že tady máme eh, k dispozici finanční mechanizmy pro celý průmysl a zejména pro ta odvětví eh, železní dopravy, která nás zajímají. Mě by zajímalo trošku více o tom, jak železnice chtějí maximálně využít Junckerův plán EFSI. byly už schváleny nějaké projekty, máme nějaký seznám projektů a e, dá se to nějak rozdělit podle odvětví? Nebo, a to je spíše pro našeho druhého řečníka, e, pokud se týče výzkumu a vývoje, e, a politiky, které souvisí s klastry, Zabývali jsme se tím, jak eh, opět může Junckerův plán pomoci eh, různým projektům, třeba eh, spolupráce mezi železnicemi a energetikou. Myslíte si tedy, že ten Junckerův plán je proveditelný a dobrý? Ano, děkuji, kolegové. A teď bych požádal zástupce Evropské komise DG paní Janu Šikorskou. Nevím, jestli to říkám správně. Naše polské jméno. A jestli byste taky chtěla třeba odpovědět na některé otázky nebo dodat něco zajímavého do debaty. Ano, děkuji eh, Pane předsedo, já nevím, jestli jsem schopna nějak eh, učinit tuto debatu eh, zajímavější, ale každopádně pár komentářů mohu dostat. Děkuji za eh, to, že se můžeme účastnit této zajímavé diskuse. My vítáme iniciativu paní Werner o rezoluci mm, k konkurenceschopnosti železničních dodavatelů. Mnozí řečníci již zdůraznili důležitost eh, železnic a eh, železničních dodavatelů. Pro mnohé eh, země mm, toto zůstává páteří industrializace a rozvoje v Evropě. Také si uvědomujeme ty výzvy, které jste zmínili. Známe tu strategii národní fond, for, také e, práce na úrovni e, malých a středních podniků. Samozřejmě budeme pracovat na tom, abychom e, řešili tyto problémy. Nicméně musím říci, že otázka spolupráce v železničním průmyslu je dlouhodobá a nám se už podařilo nalézt mnoho řešení. Například takový čtvrtý železniční balíček by měl posílit konkurenceschopnost, tohoto odvětví. Jde nám také o odstraňování vnitrokontinentálních bariér, eh, technických, eh, byrokratických, svalovacích a tak dále. Očekáváme, že brzy eh, bude možno přijít s celoevropskými průmyslovými řešeními, které pomohou v Evropě posílit si své vůči postavení v oblasti železnic. Eh, už mnoho, mnoho věcí existuje, na mnohých se pracuje a my se eh, těšíme na další spolupráci jak s vámi, tak také s eh, firmami. A my jsme velice rádi, že paní Weber přišla s touto rezolucí, na kterou už nějakou dobu pracuje. Děkuji. A teď bych, se, hm, teď bych požádal pana Citroena a pana Verriera, aby se prosili odpovědět na některé pochybnosti, otázky a tak dále. Prosím. Děkuji, pane předseda, chci poděkovat poslancům, kteří tady vystoupili. Myslím, že naprosto správně pochopili rizika, se kterými se potýkáme v našem odvětví, které e, větší části pochází z Azie, přestože se snažíme na to, na všechny ty výzvy reagovat tak, jak eh, umíme. Zaznamenal jsem si celou řadu bodů, chtěl bych říct k vědě a výzkumu, že tady eh, i nadále snažím být co nejdynamičtějšími, například to Shift to Rail. Jak víte, že dnešní průmysl bude financovat 50% těch projektů, ale byli bychom velmi rádi, kdyby to už mohlo to nejdříve začít. A stejně tak i u těch menších podniků, i ta výzva, která bude příští dnech zveřejněna, i ta by měla vést k velmi kvalitním projektům. Další eh, téma, o kterém se chtěl zmínit, eh, které nám přijde velmi důležité, je eh, co nejlepší podmínky na vnitřním trhu. My jsme se zmiňovali o tom čtvrtém železničním balíčku, ale potom je tady ta, celá ta otázka kolem veřejných zakázek, které tvoří významný podíl. A potom, co nám přijde ještě důležité, jsou právě ta obchodní jednání, která tady bylo zmiňována. Jak víte, tak my Eh, neustále slycháme v Bruselu level playing field, rovné podmínky pro všechny, ale byli bychom také rádi, kdyby se to stahovalo i na japonské nebo čínské společnosti, aby i tady existovaly rovnost, existovala rovnost příležitostí, aby docházelo k tomu, že my otevřeme naše dveře všem eh, různým eh, podnikům zahraničí, ale eh, recipročně to neplatí. Například Japonsko nedávno odepřelo přístup na náš trh, na jejich trh, pardon. A Proto jsme velmi eh, eh, eh, rádi, že můžeme pomoci s přípravou této zprávy paní Werner, protože by to mohlo znamenat hodně pro naše odvětví a chtěl bych ještě zareagovat na to, co říkal španělský poslanec o Junckerově pláně. Ten postupně tady se vyvíjí na té železniční dopravě u nás eh, v minulosti už eh, k těm eh, našim investicím, například toho rychlostní dopravy dopravy došlo, ale pořád je tady málo soukromého financování pro projekty tohoto typu. My bychom byli eh, rádi, kdyby RTMS eh, vzniklo více projektů. Eh, hodně se angažují české státy, investiční banka, ale pořád ještě jsme neviděli ten bílý kous. Možná Eh, od toho Evropského fondu strategické investice v oblasti železniční dopravy. For your answers and... Děkuji vám za odpovědi a poznámky. A teď eh, prosím pana Vejera. I eh, mě dovolte, abych poděkoval za všechny otázky, které tady zazněly. Já bych chtěl odpovědět španělskému poslanci, vy jste se ptal například na to propojení s energiemi. Já teď nechci se pouštět do velké prezentace o výzkumu v této oblasti, ale myslím, že tady jsou tři velké oblasti. Jednak je to energetická účinnost, eh, ochrana eh, životního prostředí. A to je tedy ta jedna vazba na energetiku, potom jde o co nejlepší využívání infrastruktury a za třetí je to digitalizace a její dopad na železniční dopravu. A všechno to, co my provádíme v rámci našich klasterů, ale i mezi nimi, eh, například, mohl jako příklad uvést Shift to Rail, na tom spolupracujeme s DG Resher, s DG Move, ale i v rámci eh, vytváření našich národních politik. A bod, který bych chtěl ještě doplnit, o kterém jsem nehovořil, je to, že každý z nás ve svém regionu hodně spolupracujeme s s regionálními úřady na Smart Specialization Strategy, tím, že se snažíme stanovat priority, protože eh, to se potom může promítnout do eh, následné implementace na regionální úrovni. Thank you for your remarks and answer. Děkuji eh, za komentáře a odpovědi. A teď žádám paní zpravodajku Werner, jestli by nám to mohla shrnout. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu Sitovenovi a panu Verierovi. Také děkuji mnohokrát eh, těm, kteří se zúčastnili diskuse. Myslím si, že bylo velice dobré, že jsme se dnes takto podrobně tímto tématem zabývali. A myslím si, že se nám vykrystalizovalo již několik bodů. Já jsem si to heslovitě poznamenala body, kde budeme asi je mít jako ústřední body naší rezoluce. Jednak význam železničního průmyslu pro Evropu, inovace, výzkum, podpora malých a středních podniků, čtvrtý železniční politik, shift, politika v oblasti hospodářské politiky EFSI, COP21 a možná, to tady ještě nepadlo, role agentury ERA, z toho bychom také mohli udělat jakýsi klíčový bod a samozřejmě mohli bychom k tomu říci ještě mnohem více, ale problém je, že máme omezený rozsah usnesení, takže to musíme podat nějakým zkomprimovaným způsobem, ale když zde naslouchám těm vyjádřením, mám pocit, že myslíme všichni stejným směrem, takže já se již těším na schůzky se stínovými zpravodaji. Myslím si, že to bude velice dobré usnesení, neboť mám pocit, že všichni táhneme za jeden pro vás a věřím, že i s vaší pomocí se nám podaří mít dobrou spolupráci na konkrétních věcech. Za to tedy již předem děkuji. Tak a 22.23. Eh, února eh, budeme mít eh, třetí projednávání, 25. potom Eh, bude termín pozněcí návrhy a 7. dubna hlasování v ITRE. Čili tolik náš eh, časový plán. Já bych chtěl velice poděkovat eh, srdečně našem, našim dvěma řečníkům a hostům. Jsme velmi rádi, že jste mezi nás zavítali. Děkuji mnohokrát. We continue our meeting in... A teď eh, budeme eh, okamžitě pokračovat, protože času není mnoho. A sice studie na téma ukládání energie, jaká tržní schémata regulační pobídky jsou zapotřebí. Prezentace nám provede doktor Sergio Ugarte, z SQ Consult BV. To SQ znamená udržitelná kvalita. Studii provedlo eh, politické oddělení na eh, žádost výboru ITRE. Eh, jde o to, abychom se zamysleli nad tím, eh, které tržní schémata, jaké regulační změny by mohly podpořit eh, šíření a zlevňování eh, technologie ukládání energie. Prostě všechno se zatočí kolem ukládání energie, poněvadž takto se efektivně přispět k cílům energetické unie, to znamená bezpečnost dodávek, výzkum, konkurence, schopnost, to všechno úzce eh, souvisí eh, s eh, ukládáním energie. A teď bych požádal pana doktora Ugarteho o prezentaci Eh, studie k tomuto tématu. A samozřejmě vítám vás eh, v Evropském parlamentu a mm, dávám vám slovo mm, na 10 minut. Prosím, prosím, aby to nebylo eh, déle, poněvadž máme plně málo času. Děkuji vám, pane předsedo. Já se vejdu do svých deseti minut. Studie, kterou zde budu prezentovat, Eh, byla zahájena eh, oddělením A DG Energy a eh, je to v souvislosti s úsilím parlamentu o to, aby se pokročilo v oblasti ukládání energie. Velmi rychle se podíváme, jaké cíle a rozsah má tento projekt, jaká je hodnota, proč tedy vlastně děláme tady to ukladování energie Eh, jak daleko jsme technologicky, dále jaký, eh, jak tato může přispět k energetické unii, eh, poněvadž ta je vlastně rámec. Rámec je tedy směrnice o energetické unii. Dále, co je nejslibnější do budoucna, jak vypadají regulace a kde jsou tržní, tržní překážky. V zásadě, jak už jsem řekl, je pomoci vám pokračovat z debaty eh, o tom, jak by ukládání energie mělo zapadat do celé této eh, energetické debaty. Samozřejmě eh, máte tady důraz na malé střední podniky, dekarbonizaci, a zjišťo, zajištění energetické bezpečnosti. Eh, ta zpráva mm, eh, se stává z 37 eh, otázek, to znamená, jaká je hodnota, jaké jsou náklady technologie pro ukládání energie, jak, jaká je role dekarbonizace a tak dále. Čili tam máte seznam eh, těchto otázek a v podstatě nemusíte číst eh, celý text, ale můžete si v indexu najít eh, ty otázky, které vás zajímají. Tak zde máme hodnotový řetězec pro elektřinu. Nejdříve vycházíme ze zdrojů, což je tedy plyn, paliva, nukleární energie, obnovitelné zdroje. Pak je výroba energie, přenos energie na velké vzdálenosti, distribuce energie eh, v určité oblasti, no a nakonec tedy eh, dodávka konečnému spotřebiteli. Přičemž tento spotřebitel může také vyrábět energii pro vlastní potřebu a také ji ukládat. Máme dvě velké, dvě velké typy, dva velké typy eh, energetických úložišť a to jsou tedy velká, jako je třeba eh, voda přehrada nebo eh, stlačený vzduch někde v podzemních dutinách, čili to patří do té první části toho řetězce a pak máme ještě také distribuované Eh, eh, zdroje ukládání. A to je právě v oblasti eh, těch přenosových, distribuční nebo uživatelských sítí. V zásadě ta velká, ta velká úložiště mohou pomoci zajistit energetickou bezpečnost, čili hm, například, když nedostává plynu, pokud se týče výroby energie, eh, tak eh, zde eh, mohou úložiště energie na pomoci akceptaci obnovitelných zdrojů energie a de facto přispívat takto k dekarbonizaci ekonomiky. Čili tady máme problém v tom, že eh, tyto zdroje jsou nestabilní a eh, energie, která se vyrábí v době, kdy ji není potřeba, tak je vhodné ji ukládat. Také je zde určitá tzv. arbitráž pro eh, to základní, základní zatížení sítě a lze tedy skladovat energii v době, kdy je levná a nechovat si na dražší časy. Eh, dále v oblasti eh, přenosu, tak tady opět eh, máme ty zdroje, které jsou obnovitelné, přerušované a nestabilní, čili to ukládání energie potom pomůže kompenzovat fluktuaci a zajišťovat stabilitu sítě. A to tež se dá říct v oblasti distribuce. Opět, eh, jakmile je třeba eh, větší spotřeba energie pro chlazení nebo pro vytápění, pak se sejde tedy eh, schlává energie. No a pokud se týče té oblasti konečného spotřebitele, mm, tak spotřebitel si může také vyrábět částečně energii sám, ale potřebuje mít také určité úložiště této energie. Eh, jak daleko jsme technologicky, tak to je eh, vysvětleno ve zprávě. Eh, já už jsem z těch deseti minut potřeboval pět, takže to tedy necháme, tím se můžete zabývat později. Eh, k politické diskuse, to je něco, co vás bude více zajímat. Čili eh, kde se nachází teda v té problematice energetické unie ukládání energie. Tak samozřejmě máme eh, úložiště plynu, tak to samozřejmě to už existuje, to známe to třeba v Pobalti, Bulharsku, ve Finsku, e, to jsou e, země, které pokud by měly dostatečné zásoby plynu, e, pak si mohou tedy zmírnit dopady tedy politických problémů a volatility, volatility dodávek. Pokud se týče elektřiny, tak eh, toto je takzvaná možnost flexibility eh, pro dnešní trh. Pokud se týče DG Competition Evropské komise, tak eh, zde bylo zahájeno zkoumání kapacitních trhů, tedy trhu s elektřinou. To znamená, že firmy od státu dostávají Eh, dostávají peníze pro to, aby udržovali v chodu eh, například eh, plynové turbíny, tak aby byla zajištěna flak, stabilita sítě. Čili to je právě to otázka flexibility a to ukládání energie je jaksi alternativou pokud se týče energetické účinnosti, eh, tak to má celkem marginální dopad. Eh, tady eh, samozřejmě v celém tom energetickém řetězce dochází ke ztrátám. No a samozřejmě pokud tedy tady máme tady, pokud eh, tady eh, máme eh, například zdroje obnovitelné, tak toto opět pomáhá dekarbonizaci. A opět tady jde o to, aby se energie neodpojovala, aby zůstala v systému. Co se týče konkurenceschopnosti, tak to skutečně pomáhá cenové volatilitě. Já mohu říci, že to eh, skutečně pomáhá vyrovnávat výkyvy cen. Eh, pokud se týče nákladů, tak my už víme, že pro konečné spotřebitele eh, existuje síťová parita mezi mezi fotovoltaickou energií, kterou si vyrobí spotřebitel sám, a mezi elektřinou ze sítě. A e, zdá se, že v příštím roce bude tato parita e, dosažena také pro ukládání energie. To je to Energy Storage Plus. A tady jsme měli příklad z Německa. Pokud se týče inteligentních sítí, e, vidíme, že jejich počet skutečně narůstá a to tady se týká Eh, mobility eh, sítí. No a ještě regulační překážky. Tak ty eh, regulační překážky. Co můžeme udělat, pokud Evropa začne implementovat energetické úložiště? No samozřejmě máme tady problémy eh, ve výzkumu, tady vedou eh, věci v Japonsku, Spojených státech, Číně, Evropa zůstává pozadu. Za druhé, eh, máme tržní bariéry pro skladování plynu. Celkově v Evropské unii je úložišť plynu dost, ale třeba pro pobaltské země je problém velké závislosti na externích dodávkách a e, mají určité, e, určité překážky pro vstup na trh, pro tedy budování de facto těchto e, plynových úložišť, které by mohly zlepšit situaci. No a pak zde máme tedy producenti obnovitelné zdroje a energie se z usklad ze z úložišť, ale eh, zde oni nemají žádnou zodpovědnost eh, za eh, operování, za provoz sítě a její stabilitu. Pak flexibility markets, tak toto se teprve rozvíjí. No a jinak je zde otázka, kdo může kontrolovat a vlastnit tyto tato úložiště, to je se regulační překážka. No a pokud se e, týče e, e, koneční spotřeby, tady by měla být, mělo být právo dodávat do sítě, to všem zaručeno není. No a tady mám ještě poslední snímek, a to jsou naše doporučení. Nahoře tady vidíte dodavatelský řetězec, ten v tom modrém řádku a objevili jsme tady šest překážek a poskytujeme tady eh, šest eh, návodů, námětů, jak si s tím eh, poradit. A to si můžete tedy přečíst, k čemu který z těchto doporučení napomůže. Tak Eh, je eh, důležité, abychom tedy eh, investovali a byli konkurenceschopní, respektive stali se konkurenceschopnými, odstraňovali bariéry v budování zásobníků plynu, dále měli bychom podněcovat k soutěži v oblasti úložišť, dále poskytnout přístup k flexibility markets a dále umožnit eh, vlastnění příslušných zařízení no a stimulovat to, aby se eh, úložiště vůbec eh, budovala. Tak to je všechno, neboť už mě vypršel čas. A samozřejmě má tady otázky, rád vám je zodpovím. Hey. Děkuji. Ugarte. Ugarte. Got some other slides which could be Uh, mm, explains maybe later after. Vy jste měl připraveny ještě další slajdy, které eh, možná nám budete moci popsat později po diskuzi, pokud pro to bude potřeba. Uvidíme, eh, jestli ta potřeba tady z nich nepadne. má slovo jako první. Sedím tady. Děkuji za vaši prezentaci. Já upřímně, že teď nevím, na čem tady jsme Jsou tady eh, kapacity pro ukládání energie v Evropě, ano nebo ne? A do jaké míry? Já jsem se díval na vaše grafy o těch různých kapacitách a mě není úplně jasné, jestli mluvíme o těch budoucích plánech anebo o něčem, co už teď máme. Mějte se vědomit, jaký je náš problém. máme dosáhnout eh, cíle dekarbonizace do roku 2030, ale jak to můžeme dosáhnout, když nemáme různé možnosti? Nebo ta jedna možnost, kterou, o které se jedná, jak využít pumpování vody do přehrad eh, a využívat je potom když není vítra slunce, jinak budeme mít výpadkem. Tady přečerpávací nádře. A potom jde o tu možnost skladování energie pro udržení stability přenosových soustav, abychom se vyhnuli výpadkům. Pokud je ten cíl 24% elektřiny z obnovitelných zdrojů a řada zemí tento cíl již splňuje, A tím pádem je to velký problém pro ty státy, které to ještě nesplňují. Eh, někteří říkají, že ten cíl procent obnovitelných zdrojů je nebezpečný, protože by to mohlo mít vliv na řízení sítě, že bys mohl velmi fluktuovat napětí. Takže otázka, kterou mám. Máme už teď k dispozici tu technologii na to nebo ne? a jaké kapacity potřebujeme, abychom se potom o tyto technologie mohli opírat, aby nás nepoškodil ten podíl obnovitelných zdrojů. Thank you very much, colleague. Děkuji. Paní Krostec, ZPP. E Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, to s velkým zájmem poslouchala Eh, tu vaši prezentaci a mám jednu jednoduchou otázku. Jde o stabilitu zásobování ukládání plynu, to je také důležitá věc, ale to si myslím, že by šlo vyřešit bez větších problémů, aspoň podle mě. Nicméně, tam, kde jde o elektřinu, tak eh, otázka, kterou já se neustále kladu, a zmiňoval se o tom předchozí řečník, pro, tak jde o to, že když mluvíme o no- obnovitelných energií, které by se měly dál rozvíjet, tak co děláme pro to, abychom měli kapacitu pro ukládání velkého objemu eh, energií, protože obnovitelné zdroje jsou eh, nestabilní, nepravidelné. A jak s tím si s tím poradíme. Máme do dostatek eh, eh, finančních prostředků na to, abychom investovali do těchto technologií. Jsme schopni v krátkodobém výhledu ukládat eh, účinně a dostatečně energii, abychom tím mohli zajistit více zásobování bezpečných dodávek, ale také více se zaměřovat na podporu obnovitelných zdrojů a také jde o to, jestli to všechno bude moci být z, za ceny, které jsou dostupné. To je tedy eh, moje otázka a byla bych rád, kdyby na to někdo odpověděl. Děkuji. A teď zazná pan Erikson. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. Tato diskuze týkající se ukládání energie je nesmírně zajímavá. A nejzajímavější je na tom, jak můžeme co nejlépe využít v větrné energie, když je hodně. A z těch možností je právě ukládání. A mě by zajímalo, jestli máte nějakou kalkulaci, jak by se mohly vyvíjet ceny baterií, máme o tom nějaké informace, nebo bude možné ukládat elektřinu z větrných zdrojů mnohem více než dnes? buď malém, alebo ve velkém. A promítne se to nějak do budoucnosti. A další způsob, jak co neefektivně využívat větrnou energii, je eh, zúročit to v, ve vytápění a, a tam to může nahradit eh, plyn. Tím pádem by se to, ta energie ukládala do tepla v těch okamžicích, kde je hodně eh, větru. Zvažoval jste i tuto možnost? Děkuji. Paní Kapel za NF. Pane předsedo, děkuji. Pan panovi Ugartemu. Vy jste nám ve své prezentaci velmi jednoznačně ukázal, že ukládání energií bude zásadním tématem, pokud chceme vytvořit skutečnou Evropskou energetickou unii, a to jednak s ohledem na zabezpečení dodávek, tak s ohledem na dokončení společného vnitřního trhu, energetické efektivnost, dekarbonizaci hospodářství a také výzkum, vývoj a zachování a posílení konkurenceschopnosti. Když se jasně ukázal, že ukládání je zásadním nástrojem pružnosti a že pružnost, flexibilita je výzvou, neboť, existují, neboť je tady výzva z toho smyslu, aby se rozšířily stávající Eh, kapacity uchovávání a zlepšila se jejich efektivnost. Dobře víme, jaké problémy tady jsou. Pokud budeme mít větší podíl mm, roz, obnovitelných zdrojů energie, že to může vést přetížení sítí a tady je právě problém s uchováváním, jak správně uchovávat. Tady je důležité, abychom rozšiřovali naše flexibilní možnosti pro uchod uchovávání a dále věci jako elektric, elektricité, jaké, jakési dálnice pro elektřinu. Vy jste také říkal, že podíl, že třeba navýšit podíl pro výzkum a vývoj. V současné době mají vedoucí úlohu USA a Japonsko. Evropa se tedy musí snažit více. A ve svých doporučení hovoříte o tom, že investic, je důležité provést investice pro výzkum a vývoj právě v oblasti ukládání energií. Ptám se, máte nějaké odhady o tom, o jaký objem kapacit FUNT e, tady, o jakém objemu tady hovoříme? dost, jsou stávající programy dostačující nebo je tady zásadní potřeba vylepšení jak v oblasti Horizontu 2020, tak v oblasti dalších programů, které se zabývají oblasti Smart City, Smart Energy a Smart Grid, tedy chytrá města, chytré energie a chytré sítě. Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz? Nevypadá to, ale máme tady pana Olivera Kocha, což je zástupce vedoucího oddělení DG Energy pro eh, trhy s elektřinou a plynem. Takže máte slovo, pane Kocho. Good afternoon. Thank you very much for giving Dobrý den, děkuji za slovo. Naše oddělení komise napsalo třetí energetický balíček, což jsou ta zásadní pravidla pro fungování vnitřního trhu. A nás samozřejmě velmi zajímá toto téma, protože je to důležité pro fungování trhu s elektřinou s plynem. My jsme také nedávno zveřejnili sdělení, které se nazývá nové tržní schéma, eh, kde diskutujeme o těchto aspektech, o tom, že přecházíme z té centrální produkce důležité pro udržení eh, té základní zátěže přenosové soustavy, kde vlastně všechny elektrárny neustále produkovaly víceméně stejné množství energie a v e, budoucnosti se více přesunujeme na to, kdy 34 nebo možná více procent bude takzvaná nestabilní energie, která si bude vyžadovat záložní zdroje energie pro případy, kdy vítr nefouká a slunce nesvítí. Takže ta otázka záloh a ukládání energie bude naprosto e, klíčová pro toto tržní schéma. A proto vítáme Eh, toto studie, jsou tam některá dobrá vysvětlení. Nicméně ta, eh, ta měřítka se eh, trochu liší, protože u elektřiny ta, to způsob ukládání bude nerozlučně spjat s, tou, s tím tržním schématem, jde o tu nestabilitu, která se to bude vyžadovat a to musíme promítnout do nového tržního schématu. Ten hlavní trend je pro větší podíl toho krátkodobého obchodování s elektřinou. To jsou tzv. ty intraday markets, tedy eh, trhy v průběhu dne. Budeme se snažit urychlit také eh, ty velmi rychlé vyrovnávací obchody, které probíhají během jedné hodiny, protože je nezbytné, aby tyto formy eh, elektřin byly k dispozici, kdy není jisté, jestli ten vítr v určitém okamžiku foukat bude nebo ne. A dále se musíme podívat na pravidla, eh, která se vztahují na ukládání energie, ta ještě nejsou kompletní a samozřejmě přivítáme jakékoliv, jakoukoliv iniciativu. Rádi se podíváme na jakékoliv pravidlo, které by mohlo potenciálně zabránit tomu, aby eh, se energie dařilo ukládat. A chceme také vyzvat eh, zákazníky, aby se na tom co nejvíce podíleli. Chtěli bychom mít eh, větší eh, podíl respondentů, kteří eh, vytvářejí společně poptávku. Šlo by například i o to, že by bylo možné odkládat spotřebu na ty okamžiky, kdy to je výhodnější. Tak to platí i pro elektrárny, pardon, pro velké výrobce například hliníkárny, které mají velkou spotřebu. Takže my se teď díváme na ty regulační překážky a určitě se eh, na této diskuzi i s parlamentem budeme dále podílet, protože jde o to, jak co nejlépe nastavit podmínky pro ukládání energií. A dále podporujeme velmi významně finančně i eh, výzkumné projekty, protože všichni doufáme, že dojde k nějakému průlomu v oblasti technologií. A že to bude obsahovat i další motivační prvky. To je tolik tedy k elektřině, co se týče plynu. Tady ta situace je trochu odlišná, protože jsme trhy modernizovali eh, k tomu, eh, čemu říkáme hub-based trading, kdy eh, se obchoduje více v krátkodobém měřítku eh, v rámci těchto hubů, což je dobře, protože dochází k diversifikaci a k větší likviditě, ale současně to také znamená, že to ukládání už tak eh, mm, není už tak naléhavé. Zase bychom se měli postavit, aby to nemělo nějaký dopad na zabezpečení dodávek. My jsme nedávno diskutovali o LNG a v rámci toho zimního balíčku bychom to chtěli vyřešit. jak eh, také eh, zajistit určité propojení s trhem s elektřinou. Pokud eh, komise má v tomto okamžiku nějaké sdělení na základě všech těch debat, které proběhly, tak jedním z nejméně rozvinutých zdrojů je právě to přes hraniční využívání ukládání, a to jako elektřiny, kde sdílení energie přes hranice je ještě pořád komplikované. A proto bychom chtěli eh, odstranit ty regulační překážky, aby eh, to nevedlo k tomu, že každé město nebo mm, eh, každá velká organizace bude muset dobudovat vlastní kapacity. I u plynu máme v Evropě významné kapacity pro ukládání a já si myslím, že bylo snažší je sdílet, než aby se všude vykopávaly nebo vybudovávaly různé zásobníky. Takže co to budeme snažit eh, vyřešit v té naší budoucí strategii, která by měla být zveřejněna velmi brzy. To je všechno. A teď pan Royal. Mám takovou dodatečnou otázku. Tady jsem slyšel mnoho o chytrém a inteligentním využívání energie. Také o tom, že je možné uchovávat plyn, tedy skladovat. A tu otázku, kterou položila o kolegyně, na tu jsem odpovědět neslyšel. Kdy můžeme počítat u toho, že v rámci elektrické elektřiny budeme moci rychle a efektivně skladovat za nákladů, které jsou únosné? Na to jsem tady prostě odpověď neslyšel, ale já bych rád se odpověď na toto dozvěděl. Děkuji, paní Groste. Ano, já mám naprosto stejnou otázku. Když tady vidím, že komise nám říká, že by i spotřebitelé se měli chovat odpovědně, měli by se účastnit eh, to ukládání, měli by odkládat svoji spotřebu, tak možná, ale co se týče soukromého sektoru nebo průmyslu, tak nevím, jak eh, by to bylo možné. to je slepá ulička. Jediný problém, který ještě není vyřešený, je ukládání elektřiny. V okamžiku, kdy budeme umět ukládat velké množství elektřiny, tak eh, ten problém je eh, vyřešen. Ale já musím říct, že jsem tady trochu bezradná. Martel. Děkuji, pan Martel. Děkuji, pane předsedo. Výroba energie může být velmi čistá eh, a nízké emise CO2. A existuje také systém ukládání, hydraulické ukládání elektřiny. Možná, že to není úplně důležité dnes Eh, s tou povinností, eh, některé české státy měly tady povinnost otevřít své vnitřní trhy, dokonce i u nás eh, budeme moci oddělovat ty výrobce, kteří jsou schopni to ukládat. A můžu vás ujistit o tom, že některé regiony, zejména v Pyrenejích, tam máme společnosti, které jsou schopni dodávat, tak tam se obávám o to nejhorší, aby ty soukromé společnosti, které eh, pokud nebudou ziskové, protože jak všichni eh, víme, že tady panují určité ekonomické zájmy některých velkých společností a pokud eh, to Evropa nesplní tyto povinnosti, tedy dodávat nebo zásobovat elektřinu na celé území, pokud to ty soukromé subjekty nebudou plnit, tak to, z toho budou moci vypadnout některé subjekty. A já nevím, jestli komise má nějaké řešení, protože je to určitě v obecném zájmu. Děkuji. To už je druhé kolo otázek. Myslím, že to třetí kolo to už by bylo příliš, takže se omlouvám. Naši, naši ti, kteří ještě nevstoupili, by mohli. Bez mikrofonu. Micro. No. Uh, eh, okay. I switch it on. I switch it on. I only wanted to ask. Ah. Only wanted to ask what is the special interest of... Chtěl jsem pozeptat, co to jsou ty zvláštní zájmy některých eh, soukromých firm. Ano, děkuji. Možná, že to vám může říct Evropská komise. Ale teď eh, ještě dáme slovo tady komise a našemu řečníkovi a eh, my tady máme vlastně dvě věci. Uložiště plynu a elektřiny. Pokud se týče eh, zásobníků plynu, tady máme možná nějaké problémy s regulací, vlastnictvím, se sítí a tak dále. Čili to k tomu plynu, ale pokud se týče elektřiny, jak řekl pan koleg, a tak tam to vypadá úplně jinak. Samozřejmě tady máme možnost eh, vyvažování sítě, například pomocí plynových elektráren a, nebo jiných elektráren. Ale je třeba, eh, abychom eh, věděli, jak na výzkum, Možná bychom měli dát více peněz z horizontu 2020. Pak tedy bychom měli mít konkrétní eh, eh, způsob pro eh, návrhy. Že? Čili tady máme de facto dvě stránky v energetické bezpečnosti, plyn a elektřinou. Dobře, takže děkuji vám, kolegové, a takže nejdříve komise a potom eh, tady náš zásný host. Thank you very much for the Děkuji. Co se týče otázek, tak já se eh, trošku pokusím. Eh, tady je otázka, kdy konečně budeme mít úložiště elektřiny. No, to je obtížné, protože to hodně tedy stojí a padá se systémem. Německo Eh, má rychle rostoucí počet producentů elektřiny. Až se podíváte na stránku 51 eh, té prezentace, tak eh, mm, tam je slide, kde se hovoří o síťové paritě a tady je vidět, že vlastně už existují řešení v podobě baterií, které si prostě dáte někam do sklepa a tím pádem už nepotřebujete žádné další dotace na vyvážení své vlastní spotřeby energie. Třeba eh, ve Francii eh, je eh, síť taková, že je poptávka, která je největší v zimě a my samozřejmě nemáme nějakou super baterii pro nukleární eh, elektrárny, ale my určitě nějakou tu bateriovou technologii potřebujeme, protože ten elektrický trh, který se měřuje právě k těm přerušovaným zdrojům, tak tady skutečně něco takového potřebujeme. A můžeme si navíc jistí tím, že soukromí dodavatelé jako Tesla a řada dalších, kteří jsou tady zmíněni, určitě eh, jsou eh, velice dokonce eh, bych řekl, nažavení jít do výzkumu v této oblasti, protože to může být velký přínos. Druhá otázka, pokud jsem tomu správně rozuměl, je, jak zajistit zabezpečené dodávky od soukromých firm, které sledují hlavně komerční zájmy. A zdá se nebojíme eh, u této spíše tržně orientované politiky, že by mohla být eh, v sázce eh, bezpečnost dodávek třeba v některých regionech. To je otázka, kterou bereme velmi vážně a určitě nikdy nepřipustíme regulace, která by umožnila energetickým producentům nebo distributorům, aby prostě eh, ignorovali nebo odešli z některých regionů. A v této souvislosti myslím, že je třeba zdůraznit, a je to také hlavní poučení z krize a ze současných problémů se zásobováním energií, a sice to, že eh, ty problémy nebyly ani tak způsobeny privatizací, ale jako spíše nedostatečnou diverzitou, nedostatečnou konkurencí a eh, nepropojením se sousedy. Čili z našeho hlediska eh, je integrace trhu stále klíčovou otázkou pro zabezpečení dodávek. To, jestli je ten či onen závod v soukromých nebo státních rukou, to už zas není tak rozhodující otázka. Podstatné je, aby prostě byla zajištěna elektřina i do těch nejodlehlejších koutů každé země. Děkuji vám a nyní poslední slovo a zhrnutí, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. vaše otázky jenom dokládají, jak složitý ten problém je. Na jedné straně, my tady máme tedy plyn a elektřinu. Je tady problém eh, ukládání této energie. Na jedné straně eh, jsou tady, je tady problematika nákladu a na druhé straně organizace trhu. Eh, ta nákladová stránka se de facto vyřeší sama, poněvadž ono se to eh, zlepšuje. Eh, máme různé technologie, mnohé z nich se velice blíží velmi konkurenčním cenám. A prostě ty ceny klesají všude a prostě jednoho dne dosáhnou konkurenceschopnosti a ty první už uvidíme příští rok. Otázka je, kdy pro to bude pravda pro konečné spotřebitele. Je to příští rok, třeba v Německu, když si dáte na dům solární panel a k tomu e, e, nějaké ukládání eh, energie, domácí úložiště energie, tak v Německu už toto řešení bude k dispozici za konkurenceschopnou cenu příští rok. A to je, prosím pěkně, Německo, kde slunce za stolik nesvítí. Já jsem třeba, třeba já ne, z Katalánie a tam to už je něco jiného. No podívejte se, jaké možnosti mají Spojené státy. A co se týče organizace trhu, tak to jsou daleko komplexnější problémy, poněvadž každá reorganizace má své vítěze a poražené. Tady je třeba našlapovat velmi opatrně a vyžádá z toho obrovské množství analýz, debat a tak dále. Čili eh, skutečně eh, my je správně to řekl pan eh, předseda, že musíme uvažovat zvlášť o úložištích plynu a elektřiny. Plyn samozřejmě je univerzálnější, můžete tím topit, můžete tím třeba vyrábět elektřinu. V Evropě pokud se e, týče e, úložišť plynu, tak tady e, vlastně problém nemáme. Unie má těchto úložišť plynu hodně dost, ale bohužel ten trh tady dostatečně nefunguje. A zejména tedy v Pobaltí, v Bulharsku, to jsou země, kde může nastat respektive nebezpečí nedostatku plynu je větší. A e, to se dá využít, vyřešit e, regulačními e, zásahy. Tam to nevyžaduje nějaké velké investice. Jak to říkají zástupci DG Energy, tady jde prostě o to, abychom ty své zásoby, zásobníky plynu, eh, mohli sdílet. Aby tady měli i jiný přístup k mému plynu, já tady měl přístup k plynu jiný, eh, reverzní toky, aby všude byly a tak dále. A to, to všechno se dá zařídit za, za peníze, čili jenom je třeba to prostě umožnit. Ano, čili tady prostě tady to, to, může, to může vyřešit nedostatek plynu eventuálně, protože tady je možné skutečně ten plyn eh, de facto převážet, eh, prostě honit po kontinentě, když eh, zrovna nemáte, můžete si někde vypůjčit. No a kromě toho, že tady potřebujeme, aby ten trh byl efektivnější a aby se více tedy obchodovalo, tak samozřejmě je také třeba diverzifikovat dodavatele. Samozřejmě, pokud nemáte dostatek zásob, no tak eh, můžete dělat dvě věci. První věc, tedy snižovat spotřebu, poněvadž je to všechno dovoz, a druhá věc je diverzifikovat eh, eh, zásobní, zásobovací cesty. Tolik k plynu. Co se týče elektřiny, to je problém úplně jiný, poněvadž technologie a řešení jsou tady na eh, velmi odlišné úrovni vývoje. Některé jsou už plně konkurenceschopnosti, jako jsou ty přečerpávací elektrárny, což je tady velmi dobré řešení, jenom prostě potřebujete mít přehradu na kopci. Eh, můžete mi ještě jednou eh, ukázat tu prezentaci? To je jedno řešení. A eh, to už je celkem snadné. Jiné řešení, a to je trošku jiné měřítko, Eh, to je skladování energie u, u eh, konečného spotřebitele. To je samozřejmě velmi malé množství, ale eh, pokud to udělá hodně konečných spotřebitelů, což Němci k tomu mají blízko, ve Spojených státech se budou baterie do domácnosti prodávat už příští rok od Tesly, čili E, to jsou jednoduše a prostě fakta. Podobně jako e, e, naše mobilní telefony mají lepší baterie, které vydrží díl, čili tak toto funguje. A toto ukazuje, že to řešení už vypadá jinak, než jak jsme si představovali před dvěma, třemi lety, že budeme mít jedno velké řešení. Eh, že tedy třeba před čtyřmi lety jsme si mysleli, že budeme mít pár velkých atomových elektráren a bude to vyřešené. Teď už ne. Ono, eh, ten, ten způsob řešení se liší a proměňuje, protože i ti eh, spotřebitelé jsou daleko flexibilnější. Čili řešení bude spočívat v kombinaci různých způsobů a ukládání elektrické energie bude jedním z nich pouze jedním z nich. Electromobility, well, that's perhaps... Elektromobilita. No, možná bych tomu mohl říct něco málo. E, tady vidíte na grafu kapacitu uložišť a to jsou ty eh, přečerpávací, přečerpávací elektrárny. 2014 prostřední, to je to, co máme v Evropě dnes. A vedle toho je úložiště úložiště energie tedy v eh, elektromobilech, eh, které lze nabíjet, nabíjet ze zásuvky, ty tzv. plug-in elektromobily. Čili to je tak malinké, že to tam skoro není vidět, ale už to existuje. A z Fraunhofer institutu máme tady e, e, výpočet, že do roku 30 jestliže e, se, jestliže budeme mít na trhu 13 elektrických elektromobilů, tak podívejte se, kolik tady budeme mít. Eh, budeme mít tedy eh, baterii, tedy se baterií, to je tmavá modrá, eh, versus přečerpávacích elektráren a to je ta světlejší modrá. Čili to je třeba scénář, kam, jakým způsobem, kterým směrem změní elektromobily trh. A ty elektromobily, eh, ty jsou eh, většinu času zaparkované a připojené do zásuvky. A teď je tedy otázka, otázka trhu, jestli využije toto úložiště nebo ne. To, to je důležitá otázka samozřejmě. No a otázka je, kdy to vlastně nastane. To je de facto politické rozhodnutí rozhodnutí toho, zda se provede reorganizace trhu a jak, poněvadž, jak říkám, budou vítězové a poražení. No ale to je prostě sekundární otázka, to, to já k tomu vlastně už nemůžu nic komentovat, já k tomu můžu říct to je svůj názor, ale ten je, ne, naprosto není relevantní. to ukládání energie, to je jedno z mnoha řešení a e, tady těch možností bude tak moc, že prostě nestačí mi je ani vyjmenovat. E, další věc e, je tedy skladování tepelné energie. A tady Evropa vede před spojenými státy Čínou, Japonskem. Tady to je, to, to je zase něco, do čeho můžeme dále investovat a to, to není žádný high-tech. To klidně může být v programu do roku 2020. Čili jak, kolik bude investováno do té doby, to já nevím. Možná, že se, že se eh, ty investice stvojnásobí eh, do té doby, ale skutečně my eh, potřebujeme hodně dát tady do elektrického úložiště. Třeba eh, eh, my teď máme mobilní telefony, které mají lepší baterie, než měly, no jenom, že my je, my je nakupujeme od někud z Koreje nebo tak. A v budoucnosti je také budeme nakupovat a otázka je, jestli si je vyrobíme sami, nebo je budeme nakupovat od jinut. Toť část otázky tolik. Tady, pane předsedo, já bych mohl mluvit ještě dál, ale já myslím, že eh, tady ne. Eh, ještě minutu vám klidně dám. Já bych eh, rád tedy eh, pozbudil k tomu, aby pokud se týče té eh, rozmanitosti technických řešení a, a nákladů, tak prosím, zkuste si přečíst tuhle zprávu. Je to psané ne pro odborníky, pro politiky. Čili Otázka tady je taková obecná. Kolik stojí toto, jakou hodnotu má tamto? Takhle je to napsané. A, a jestli tedy eh, bych tedy mohl něco říci přímo tedy eh, k eh, tady Evropskému parlamentu, tady mému parlamentu, tak v podstatě je třeba prodebatovat, jakým způsobem organizovat ty trhy. No, já nevím, no. 20 sekund. So I'm more confused. Tak, eh, tak já musím říct, že toho vím čím dál méně než, eh, méně než před 20, eh, před dvěma hodinami. Komisařka Klaněte nám říkala, že nemáme velkou kapacitu pro elektromobily, páč nemáme síť na to dělané. To, to je prostě pan komisař Klaněte, tak to řekla. A vy nám teď říkáte, že strategie je eh, zvyšovat eh, počet eh, elektromobilů a tím pádem vytvořit obrovskou skladovací kapacitu. No, takže, takže to je přesně opak toho, co říká pan komisař. A to není všechno. Ještě jedna věc v podstatě není, není seriózní, když komise tady přijde s nějakou strategií, která řekne, že dobře, eh, my eh, máme tady továrnu, kteří tedy eh, tady začínají pracovat ve tři a teďka od 11 je dražší elektřina, tak jako budeme mít přestávku. A navíc eh, také v domácnostech, že to taky nejde. Eh, dobře, tak eh, odpovědi tady příště, poněvadž ta otázka je příliš dlouhá, nám už opravdu nezbývá čas a já tedy chápu, že to byla debata velmi, velmi dlouhá. Všem vám děkuji za otázky, za odpovědi a děkuji kolegy za velice zaujatou debatu. Někteří jste se přihlásili dokonce dvakrát. Takže myslím, že můžeme být velmi spokojeni. Děkuji vám, pane doktore Ugarte, a děkuji vám nejen, že jste mezi námi byl, ale také za tuto, eh, za tuto eh, studii. Děkuji, pane předsedo, doufám, že jsem přispěl. Ty se taky. OK. Um, eh, our next point in this... Dalším bodem na programu je ACER Práva o sledování trhu a další pokračující činnosti. Prezentaci budou mít dva zástupci AFERu. Hlavně bude mluvit ředitel agentur a předseda rady regulátorů. Já vás tady vítám. Nejste tady poprvé ani naposledy. Čas od času vás tady vídáme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 což je agentura pro spolupráci energetických eh, operátorů. Jde tedy o monitorování eh, fungování trhu a to, ta poslední verze zprávy byla zveřejněna před dvěma dny. A my bychom si tedy rádi od vás vyslechli. Mm-hmm vyslechli prezentaci o této zprávě. Nejprve předseda rady regulátorů, anebo to může být eh, ředitel agentury. Je to na vás. No, Moxy nevyžaduje dlouhé představování, protože už jsme se Eh, tolikrát setkali tady na půdě našeho výboru. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost eh, představit vám naši zprávu. My jsme ji zveřejnili už eh, dnes během oběda. Chtěl bych také poděkovat tomuto výboru za to, že jste nám pomohli se zdroje na naše fungování už jsem to tady eh, několikrát říkal, parlament nám v minulosti několik pomohl a stejně tak to asi bude i v roce 2016. Smysl této prezentace je ukázat vám, eh, jaké jsou hlavní závěry na základě dat, která jsme měli za rok 2014. Ta jsme nazvali trochu dříve, ale pořád je tady určité prodlení, které potřebujeme na to, aby nám ty regulační orgány je dodali. Těch strany asi 370 eh, v té zprávě, které si budete muset prostudovat, ale my eh, tam také máme to hlavní zhrnutí a samozřejmě tam i pár eh, grafů, které jsme tady nechali rozdat. Ten důvod, proč jsme museli do takových podrobností, je samozřejmě musíme přesoudit této agentuře jejímu řediteli, ale hlavně jsme se snažili tady nabídnout ty důkladnou analýzu i těch hlavních témat, eh, se kterými se budeme potýkat příštím roce. A proto e, e, také zdůrazňujeme to, že hlavním střediskem našeho zájmu je zákazník. Takže teď, co se přesně v této zprávě objevuje, Je tady eh, řada bodů, které bych chtěl jenom identifikovat bez toho, bych zakázal do větších podrobností. Jednak je to ten eh, závazek veřejné služby. To bylo zavedeno už víceméně v celé Evropské unii. Dále eh, jde o, ta, o výpadky, o kterých musíme mít více informací. Potom jde o definici toho pojmu zranitelný zákazník. A co se týče informací pro spotřebitele, ty jsou, eh, tato povinnost je obsažena eh, v různých eh, regulačních nařízeních nebo předpisech. A potom jde také o ty inteligentní elektrometry, elektrometry. O tom vám dáme více informací a potom jde o to, čeho se týká většina eh, stížností. Eh, nechci vás přijít že budu mít tam tři nebo čtyři slajdy. Nejprve k těm zranitelným eh, zákazníkům těch definic je několik. Jednak protože neexistuje ta povinnost definovat. My jsme jeden koncept, jako jakousi implicitní definice, která je obsažena v legislativě, která se týká energetiky nebo sociálního zabezpečení, to má asi polovina českých států, ale potom eh, také v některých státech mají eh, skutečně explicitní eh, definici tohoto pojmu a tady to máte uvedeno, takže vidíte, jak velké rozdíly jsou třeba mezi Bulharskem a Británií. A Další téma je, jsou ty inteligentní elektroměry. A tady eh, barevně vidíte vyznačeno, eh, že v některých zemích to již eh, převládá, je to dominantní, ale v některých zemích mají ještě hodně co dodávat. Asi polovina českých států má také minimální technické normy pro jejich zavedení v praxi. A potom jde o stížnosti spotřebitelů. Myslím, že vás měly zajímat hlavně ty zeleně vyznačené oblasti. Asi vás nepřekvapí, že největší, největší počet stížností se týká Eh, fakturování ceny tedy, já eh, nevím, eh, cen, nepřehledných cen za, tarifu, za tarify. A tady jsou naše doporučení, tedy jedno z nich je, že by bylo dobře, aby se definoval například ten dodavatel posledního útočiště, v, buď že plynu nebo eh, elektřiny. Potom jde také určité eh, minimální technické funkčnosti a další požadavky pro ty inteligentní elektroměry, které by měly zajistit, aby všechny ty výhody pro spotřebitele bylo možné využít. A poté jde o další, požadavek dalšího monitorování situace od řady národních regulačních orgánů, například těch výpadků nebo těch hlavních distribučních služeb. Tolik ode mě. Já vám děkuji za tyto velmi jasné poznámky na úvod a teď eh, bych rád slovo panu Potočníkovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit eh, svou vděčnost eh, tomuto výboru za vaši podporu naší agentuře, což si myslím, že vedlo k pozitivnímu rozpočtové výsledku. Ne, možná až tak pozitivně jsme doufali, ale zvrátil se ten trend předchozího období. To, o čem eh, bych teď hovořit, je jednak eh, velko objemový trh a potom trh pro běžné spotřebitele. Já vám samozřejmě nemohu vádět všechny podrobnosti, jenom chci upozornit na nějaké hlavní trendy. A rád bych se podělil o něco, co určitě je evidentní pro vás, a sice, že to všechno, co eh, my jsme v posledních 20 let dělali, je zavádění liberalizovaného trhu, který by měl být výhodný eh, pro spotřebitele, takže to úspěch nebo neúspěch této strategie by se měl být o tom, jestli spotřebitelé skutečně pociťují eh, nějaký prospěch z naší činnosti nebo ne. Takže se můžeme eh, zeptat, jestli skutečně naše činnost k tomu vedla nebo ne. Nejprve se podíváme na ty velkoobjemové trhy. Na tomto grafu můžete vidět nedávné trendy jednak vidíte, že poptávka klesá. To se opakoval tady v roce 2014. Všechny ty eh, údaje, které vám budu dávat, se týkají eh, roku 2014, také jde o zvyšování podílu obnovitelných eh, energií v souladu s těmi cíly EU a výsledek je samozřejmě pokles těch velkoobchodních cen. Když se podíváme eh, na posledních 5-6 let, tak ta cena poklesla o 50 80 takže to je skutečně pozoruhodné, pozoruhodný pokles. Další aspekty se týká propojení trhu. My máme jednak legislativu a projekty na to, aby se zvýšila kapacita interkonektorů mezi některými trhy, ale potom jde také o zvýšení té kapacity, která je již k dispozici. A aby to bylo dostatečné, tady mám zase dva grafy. Jeden z nich ukazuje, kolik kapacity je vlastně k dispozici pro přeshraniční obchodování u některých vybraných interkonektorů. My jsme se Eh, podívali pouze na několik vybraných té zprávě, potom najdete úplně plný seznam. Tady máte tady propojení mezi Rakouskem, Českou republikou, Německem, Francií, Německem, Švýcarskem a Německem, Polskem. A to srovnání tedy se týká té kapacity. My neříkáme, eh, že by to se měla týkat eh, celkové termální kapacity, ale jak vidíte, tak je to pořád velmi malý eh, podíl té celkové termální kapacity. Jsou tady některé další aspekty, které na to mají vliv, ale my si myslíme, že by mohlo eh, být dáno k dispozici více této kapacity. Vy se například podíváte na to propojení s Německem a Polskem, tady chybí ta modrá část, která víceméně během roku 2014 vůbec nenastala. A další eh, aspekt toho je, jak se ta kapacita využívá. Tady je to pozitivní, eh, to je to propojení trhu, které umožnilo efektivnější využití eh, té přeshraniční kapacity. V roce 2014 eh, v 86% případů v Evropě jsme využili této kapacity správným směrem. Té předchozí prezentace, z těch předchozích prezentací v uplynulých letech jsme museli konstatovat, že některé interkonektory, které byly využity proto, aby ta energie šla špatným směrem, ale ty trhy teď začaly dobře reagovat a to je velmi pozitivní. Další eh, aspekt, o kterém se chtěl zmínit na tom velkoobchodním trhu, jsou eh, tak mechanismy využití kapacity, to určitě pro vás není žádným překvapením, že tady panují různé postoje. Některé státy Eh, využívají tyto mechanismy, některé o tom pouze přemýšlejí, ale nám jde hlavně o to, že tyto mechanismy využívání kapacity jsou nastavené tak nekoordinovaně, že by mohly narušovat fungování trhu. A jaké je tedy naše doporučení v tomto smyslu týkající se eh, velkou obchodního trhu s eh, elektřinu. Nejprve jde o to, jak eh, maximalizovat eh, objem té kapacity, která je dána komerčnímu využití, takže by tady mělo být více koordinace, například toho, jak se eh, určuje ta kapacita ve každém časovém okamžiku. Také by ta kalkulace měla být počítána na základě toku, tam, kde je to možné, a dále by mělo lépe fungovat eh, eh, měly fungovat dražby přes hranice nebo přes různé zóny, aby s ním bylo nakládáno různými, tedy pardon, stejným způsobem. A také by měly být jednotně schválené kalkulační metody. Dále by mělo dojít k úplnému dovedení do praxi propojení trhu na, tam, kde to ještě nebylo, což je ve 12 z 40 celkových případů. A dále by Eh, měly být odstraněny překážky obchodování s eh, velkými objemy elektřiny. Je tedy potřeba provádět koordinovaným způsobem eh, hodnocení adekvátnosti a pokud budou uváděny do praxe některé ehm, mechanismy využívání kapacity, tak aby mělo by to projít takovým způsobem, aby to nenarušilo fungování trhu. A teď k těm trhům se zemním plynem. Tady vidíme pozitivní trend. Huby hrají čím dál tím větší roli při učování trhy. I tady došlo k poklesu velkoobchodní ceny, stejně jako v posledních letech a dochází ke zbližování cen, a to nejen mezi jednotlivými huby, ale to i mezi huby a těmi dlouhodobými kontrakty, což zase je velmi dobrá známka toho, že trh je integrovanější a likvidnější. Když se podíváme na náklady, tak zase musíme uvědomit, že ty náklady se od sebe může lišit v různých eh, regionech na základě toho, jak likvidní ten jednotlivý trh je, ten nejlikvidnější asi v Nizozemsku. Tady vidíte, jaké, jaký je ten rozdíl v těch pořizovacích nákladech. A ten výsledek je to, že ta žlutá tam nebyl žádný větší rozdíl, to světle modře je ten rozdíl pouze 1 až 3 eura a tmavě modře jsou eh, ty státy, kde to je více než 3 euro. Takže vidíte, že eh, nejde o to, že by ta cena se odvíjela od blízkosti k dodávkám nebo dodavatelům plynu, ale spíše o toho, jak je ten trh likvidní, takže musíme více eh, zlepšovat likvidnost těch trhů v místě Habu. Dále si musíme uvědomit, že tady jsou některé některá propojení mezi státy, které umožňují zpětný chod, zpětný tok plynu, eh, místa, která jsou eh, politicky citlivá. To by se mělo dále eh, podporovat. A můj závěr z této části je to, že bychom měli odstraňovat překážky Eh, které brání tomu, aby huby byly klidnější a dále bychom měli více podpořit eh, více obchodování mezi jednotlivými huby, aby došlo k usnadnění toho, aby eh, ty ceny se neurčovaly na základě dlouhodobých kontraktů, ale aby více reagovaly například i na další faktory, jako je například cena ropy. Potom potřebujeme další investice pro lepší integraci hubu a trhu tak aby vznikl jako skutečně dobře propojený celoevropský trh. A na závěr, jak tedy to všechno má eh, dopad na spotřebitele. Tady jednak eh, máme pozitivní výsledky, a sice, že průmysloví a spotřebitelé teď eh, mají prospěch z toho, že ty ceny buď Eh, lehce klesají a nebo zůstávají stejné, ale u eh, drobných spotřebitelů eh, tomu tak není. Můžeme se zeptat, proč ten výsledek je tak rozdílný. Musíme si uvědomit, že malobchodní ceny se nekopírují přesně ty velkoobchodní a jsou tady určité rozdíly v některých zemích. Tady vidíte některé státy, kde tomu tak je. Eh, je to Rakousko, Německo a Velká Británie. Tady vidíte, že u těch průmyslových spotřebitelů je mnohem větší soulad nebo více kopírování těch trendů u velkoobchodních a maloobchodních cen, zatímco tomu tak není eh, Jde o eh, domácnosti nebo soukromých drobných spotřebitelů. A proč tomu tak je? Musíme si vědomit, že pořád je tady jenom omezená konkurence na některých trzích, to eh, více podrobností o tom je v naší zprávě, ale také jsme si že ta konkurence se týká pouze eh, velmi malé části té celkové faktury za eh, energii. Je to ta tmavě modře vyznačená. Tak vidíte, že elektřiny to klesá, je to postupně 40%, dříve to bylo více, protože větší část ceny za, nebo faktury za elektřinu se týká jiných položek. Ale to není všechno, je tady ještě jedna pozitivní zpráva, a to je sice možnost volby. Vidíme, že spotřebitele mají prospěch, eh, kolikrát ne možná úplně nižší ceny, ale minimálně si mohou vybrat různého dodavatele, mají různé nabídky, eh, počet postupně zůstává. Je to také známka vyzrálosti. Vidíme, že na některých, nebo ně, tady máme rozděleny ty trhy podle toho, kdy začaly s liberalizací eh, méně než pět let, pět až deset let nebo více než deset let a na základě toho eh, tady máme tam možnost těch různých dodavatelů, která zrůstá. To bylo elektřiny a to druhé je zemní plyn. A eh, můj téměř poslední slide, který my prezentujeme každý rok a mně se to moc líbí, je tady srovnání, nebo pokus o srovnání, jestli by eh, mohli mít základníci potenciálně prospěch z toho, že by změnili dodavatele. Víte, že v některých světech to není úplně eh, relevantní nebo výhodné, ale každý rok najdeme nějakou výjimku. V těch předchozích letech eh, jsme některých států říkali, že to je problém, nevím, jestli tomu můžeme říkat úplně výzva, ale jde o to, jak pochopit Eh, chování spotřebitele, protože ti se eh, úplně nerozhodují jenom na základě ceny, rozhodují se na základě dalších faktorů, bychom se měli naučit rozlišovat o tom, co je překážka tomu, aby přešli k jinému dodavateli a co jim eh, naopak pomáhá k tomu, aby zohlednili i další faktory nabídek, kromě ceny. A na závěr chci ještě říct, že v tomto roce poprvé jsme se rozhodli vytvořit index relevantní míry konkurence. Snažili jsme se tedy hodnotit eh, relevantní postavení toho trhu, samozřejmě ten první, plný popis, potom můžete najít v té naší úplné zprávě. Tady vidíte uvedeny eh, státy, které jsou na tom lépe než jiné u eh, elektřiny a zemního plynu. Jsou to u elektřiny skandinávské státy, Nizozemské a Británie, uplynu i Česká republika, ale potom jsou tady vedeny i ty další, které mají ještě před sebou kus cesty. A moje úplně eh, závěrečná eh, doporučení jednak snaha podpořit reformu celého sektoru, potom odstraňovat překážky regulační a, tak, a další, potom eh, usnadnění více aktivní účasti spotřebitelů, aby spotřebitelé měli jasnější informace k dispozici, dále jde od to, jak odstranit ten pocit, že přechod k jinému dodavateli je nákladný nebo obtížný a potom bychom měli také propagovat eh, kolektivní přechod k dodavateli. Já jsem že jsem tím eh, eh, velkým objemem těch informací, které v té zprávě máme, proběhlo tak rychle, bylo to 14 minut, a několikrát jste řekl a moje poslední poznámka, takže se mi těžko eh, vás přerušovalo, protože jste každou chvíli říkal, že už končíte. Ale každopádně to od vás, od vás bylo velmi zajímavé, vynikající prezentace a teď eh, dávám slovo našim kolegům. Kalas, Madame Kappel is on the list. Who else is ready? Tak nyní řečníci, kteří se připojí do debaty. Tak nejdříve paní Kalas, paní Kapel a pak já. Paní Kalas, děkuji. Mě tady velice zajímá eh, to, eh, co jste říkal, tedy o tom eh, maloobchodním trhu a způsobech, jak podpořit konkurenci na tomto trhu. Jedna z těch otázek je, Eh, jachteři se ke spotřebiteli dostanou informace o stavu trhu. Třeba máme eh, datové huby, a to znamená, že DSO mají eh, povinnost tedy ta data dávat na jedno místo. My jsme to v Estonsku udělali a je to dobré, protože to umožňuje lidem měnit dodavatele a také si mohou prohlédnout, kolik u koho zaplatí. Čili eh, jak chcete využívat tyto eh, datové huby. Děkuji paní Kapel. Děkuji paní, pane předsedo, děkuji panu Potočníkovi za prezentaci a Odovi Mogovi rovněž. Děkuji, myslím si, že jste se velice dobře soustředil na zákazníka, spotřebitele. I my jsme to takto zjistili v letní bohačku Evropské komise a když se zejména zabýváte o zranitelné evropské spotřebitele, tak je to velmi dobré, že jim věnujete to posolnost bez vaší zprávy, která pozoruje trh. To je zásadní. Myslím si, že byste mohli ještě více vypracovat zejména roli té možnosti volby. Jste to říkal, že je to důležitý aspekt při uh, stanovování maloobchodní ceny. A další aspekt, který tam ovšem chybí podle mne, to jsou daně a tarify v jednotlivých členských státech, které tedy mají vliv na ceny elektřiny a například v vlastně Rakousku je to 50% maloobchodní ceny elektřiny, to je skutečně obrovský podíl, tyto daně a tarify. A pro zranitelné spotřebitele je to skutečně obrovská překážka. Pak by mě velmi zajímalo, nezávisle na té zprávě o pozorování toho za rok 2014, vaše první stanovisko z 29. tohoto roku, které se týkalo německo-rakouské cenové zóny za elektřinu, která samozřejmě se věnujete ve své pozorovací zprávě, aby se již naznačil několik aspektů. Co mě tedy zajímá, jaké je vaše nezávazné doporučení, které se týká této velice dobré rakousko-německé cenové tóny, vy tam doporučujete, aby se rozdělila, když by to vlastně za, ročně znamenalo dodatečné výdaje ve výči 300 miliard eur. Mě to velmi překvapilo, protože tato cenová zóna skutečně velice dobře funguje a je to jeden z příkladů osvědčené praxe implementace energetické unie, koncepce regionální spolupráce. Také tam máme výměnu zásobovacích a skladovacích kapacit, o čem jsme hovořili již v minulém bodě na pořadu jednání. Dále to v takových eh, menších cenových zónách říkáte, že eh, je méně efektivní využívání elektráren, že to má špatný vliv na konsumenta, nevím. Eh, pak tady máme ten nápad na to, aby se lépe vybudovala vnitroněmecká síť, nevíme. Potřebujeme mechanizmy pružnosti pro případ, kdy chceme skutečně vytvořit Německo a v Evropě tu onu energetickou změnu, tedy pryč od atomové energie směrem k obnovitelným zdrojům. Já se tedy ptám, co tedy nyní byste řekl k vašemu stanovisku 23. září, že když jste schopen již dát nějaké hodnocení dopadu a nejste toho při... názoru, že právě ona rakousko-německá cenová zóna je skutečným příkladem, dobrým příkladem eh, něčeho, co se osvědčilo v praxi a co by mohlo být jakýmsi dobrým příkladem právě proto, aby energetická unie fungovala. Děkuji a nyní pan Marta. Děkuji, já mám eh, jenom jednu uh, žádost o vysvětlení. Pan Potočníku, možná jsem vám úplně špatně neporozuměl. Co jsem vás slyšel, že říkáte, že eh, bychom neměli tak přihlížet, nebo ta ceny by měly tak být určovány dlouhodobými kontrakty, což znamená, a mělo by to být určováno těmi dražbami nebo aukcemi, A já si myslím, že nemůžeme se držet jenom toho, jak mít, dostat co nejnižší eh, cenu, protože by to mohlo vést ke snižování investic, protože všichni eh, prakticky říkají, že chtějí zvětšit svoji viditelnost a že chtějí zajistit si dlouhodobé kontrakty. Já si nemyslím, že to řešení eh, je dnes rozšířeno. Nebo jsem tomu špatně porozuměl, nebo je tomu skutečně tak, že to prosazujete jako přístup. Thank you very much. Uh, let me add. Děkuji. Rád bych k tomu ještě také něco dodal. Možná trošku obecnější rovině. Eh, myslím, že eh, tady na začátku správně zasnělo, že pro nás jsou nejdůležitější spotřebitelé. Výborně. Konkurenceschopnost eh, našeho průmyslu, naší ekonomiky, a také individuální spotřebitelé, čili všichni naši občané. Nicméně, bez energetiky nelze organizovat trh a nelze hovořit, hovořit eh, s eh, spotřebiteli. My tedy potřebujeme energetiku, energetické firmy. A u plynu i u elektřiny se situace liší. Když se porovnáte Spojené státy a Evropu, ceny a náklady u plynu jsou u nás dvou až trojnásobné oproti Spojeným státům. Možná, že by, by pomohl Eh, export LNG eh, z Spojených států. Všem pokud to uděláme, tak to zase půjde na úkor naší konkurenceschopnosti. Čili eh, co s tím? Já si myslím, že naše plynárny Eh, jsou na tom lépe než americké, protože američanům se nedostává investic, mají tedy natolik nízké ceny plynu, že na investice jim nespívá. To tak je, já jsem byl ve Spojených státech před 14 dny. Eh, v elektřině je to něco jiného, tam jsou eh, malobchodní ceny podobné. Tedy Tedy eh, jinak eh, velkoobchodní ceny jsou srovnatelné, maloobchodní jsou mnohem vyšší, eh, protože v Evropské unii máme mnoho nepřímých nákladů započítaných do ceny. A to samozřejmě tedy jde do národních rozpočtů, tyto náklady navíc. Čili Neměli bychom očekávat, že tedy státy ze svých rozpočtů budou eh, výrazně investovat do energetiky? De facto pan Matel o tom říkal, o tom hovořil také, jak tedy zajistit investice do energetiky. Když tedy národní rozpočty inkasují tak vysoké nepřímé náklady. Čili ano, musíme mít na paměti zájmy zákazníků, ale také musíme mít na paměti sílu naší energetiky. Um, thank you, thank you to all for the... Eh, děkuji všem za velmi zajímavé otázky. Já bych možná řekl pár věcí. Ano, a samozřejmě tady je to hodně politické a v podstatě jsme se dotkli i státní podpory. No, e, e, tak e, nejdříve, jak můžeme pomoci spotřebitelům, aby se mohli rozhodovat ve svém nejlepším zájmu? Tak já myslím, že jsou dva typy informací, které spotřebitelům mohou pomoci. Eh, za prvé je to otázka jejich vlastních eh, zvyků a spotřeby. Eh, spotřebitelské informace musí být k dispozici spotřebiteli, ale také jiným, pokud tady si to takto přejí. A další otázka je vědět, co trh nabízí. A tady myslím, že existuje pár nástrojů, například srovnávací cenové srovnání a tak dále. Tady máme spotřebitelské organizace a nějaké soukromé firmy, které to sledují. Čili samozřejmě jde o podávání těch správných informací, což tedy v mnohých případech tak je. Ale další věc je, aby ty informace byly porovnatelné, to znamená, aby si spotřebitelé mohli srovnat a vybrat. Třeba eh, hodně se rozrostá nabídka obnovitelných energie z obnovitelných zdrojů a teď je prostě zajistit, třeba zajistit, aby spotřebitelé měli použitelné srovnání, čili těch dimenzí je tady skutečně hodně, pokud se týče informování spotřebitelů. Eh, pan Máten a ty Gas Hubs. No, otázka je tato. Ta zpráva je spíše o trendech a zdá se, že tady skutečně jde o eh, pohyb směrem eh, k cenám určovaným právě v těchto plynových HB spíše než eh, daných dlouhodobými smlouvy. A my eh, potřebujeme mm, opravdu flexibilitu, jak v plynářství, tak eh, v elektroenergetice. A eh, samozřejmě ta flexibilita souvisí s krátkodobým chováním trhu. Čili proto ten odklon od těch dlouhodobých smluv, což je tedy dobrý, dobrý trend. Ale je tady eh, risk, jak to zvládnou finanční trhy. Co rozumíme pod pojmem integrovaný společný trh a eventuálně vytváření různých cenových zón, pokud nebude dostatečná kapacita. Samozřejmě, že eh, jedna, jedna cena jde trošku proti myšlence eh, jednotného nebo společného trhu a já musím říci, že se mm, že poněkud nesouhlasím s některými reakcemi na naše stanovisko. Za prvé eh, máme tady řadu, řadu jurisdikcí, které podporují trhy energetické, finanční a tak dále a daří se jim dobře. Norsko, Itálie, Švédsko a tak dále. Takto se organizuje trh. Tedy jde o to zajistit, aby veškerý trh eh, v rámci cenové zóny, případně mezi cenovými zónami, byly férové. Eh, pokud tady nemáme Eh, férovou cenu a není tady dostatečná infrastruktura, pak může docházet k demo, eh, deformacím trhu. A to znamená, to je situace, která jedním vyhovuje, jednu přednostňuje a druhým jde na úkor. Čili eh, tady skutečně je třeba rozdělit tržní zóny, pokud není dostatečná infrastruktura. To mm, ovšem možná poněkud eh, nenapomáhá zrovna eh, účelu společného trhu a toto stanovisko vyjadřujeme v naší zprávě, protože my tam říkáme, že tady máme částečně eh, z Německa k jiným, tedy k sousedním zemím, není dostatečná kapacita přeshraniční sítě. Já myslím, že to bude asi všechno. No a pane předsedo, vy jste se vlastně ptal e, na jednu věc a pak se dotýká ještě tarifu a daň. Je jasné, že e, my tady máme tady e, tu spochybnitelnou část ceny. Víme, že čisté náklady na energii jsou méně než polovinou této ceny a ten druhý, ta druhá část, to jsou Eh, eh, to jsou dotace, eh, dotace obnovitelné energie, poplatky, daně, DPH a tak dále. Čili a to všechno trvá, to, to všechno tvoří více než 50% ceny plynu pro spotřebitele. A to je vlastně ta spochybnitelná Eh, složka ceny, která mírně klesá, opravdu jen mírně. No, to znamená, že ta konkurence je omezena jenom na velmi malou část ceny. Ano, a hovořím o eh, otevřené, férové, spravedlivé konkurenci. Otázka je, jestli tedy ta politická diskuse o tom, jestli je tedy správné eh, snížit dotace obnovitelných strojů. Druhá otázka je, eh, zda daně, eh, zda země stanoví přiměřenou přiměřené zdanění. My si myslíme, že to mělo být tak nějak kolem 15% a e, pokud tedy e, se tam účtuje DPH, tak to by skutečně také mohlo být ještě e, sníženo, poněvadž to už trošku hraničí třeba se státní, státní podporou. No a pak je tady otázka tedy investic tak to, jestliže, jestliže stát inkasuje velkou část té ceny za energii, tak by měl tedy eh, investovat do energetiky zpět. Eh, samozřejmě, že Unii budou zajímat eh, investice s státní pomocí. Já si myslím, že to není nezbytné, ale myslím si, že naopak nezbytné je to, že u velmi rigorózně Eh, regulovaných eh, zemí eh, dochází tedy k situaci, kdy investoři jsou tedy mají k dispozici spoustu kapitálu a navíc stát zde neinvestuje. A Tedy investoři eh, de facto potřebují, aby byl důvěryhodný, stabilní ten trh, aby se neměnili příliš daně, aby si mohli prostě spočítat, jak to s tou investicí bude vycházet. A eh, možná, že eh, ne, některé politické zahování těm investicím napomáhá. A další věc je pravda, že plynárenský průmysl, eh, zejména ve Spojených státech, trpí nízkou cenou plynu, zejména je to díky krakování eh, tedy eh, břidličného plynu. No a oni tam samozřejmě mají náklady na to, aby se k tomu plynu vůbec dostali. No a je to prostě tak. Eh, eh, tak jako eh, Spojené království velice vzkvétalo na zásobách plynu, které byly v oblivě 60. letech, tak američané jsou v podobné situaci teď, když mají břidlicový plyn a e, de facto asi nebude příliš e, velká chuť exportovat tento plyn k nám. A to znamená, že americké plynárenství bude čelit dále potížím a bude to záležitost dlouhodobá. No a jak říkám, u nás je tady problém tady té e, sporné části ceny a to je otázka pro, k řešení pro vládní administrátu a tento parlament. Ano. Eh, prostě eh, je třeba tady eh, mít prostředky na obnovitelné zdroje, ano, to, to je pravda, ale musí tady být rovnováha. No a Jinak, pokud se týče břidicového plynu, tak to je velký fenomén. Jestli, jestli ovšem to bude mít velký vliv na situaci v Evropě, tak o tom mám určité pochybnosti. Dobře, děkuji. Děkuji. Já doufám, že se ještě v budoucnosti někdy setkáme a že můžeme budeme moci pokračovat o této diskusi, o tom, jak eh, moc jsou zákazníci v centru naší pozornosti. Takže budeme mít příležitost, jak zajistit spotřebitelům ceny za co nejlepší, cenu, eh, pardon, energie za co nejlepší cenu. Bylo tady řečeno, eh, že jsme podpořili ACER, protože po naší intervenci eh, jsme na pánem zasedání schválili návrh, jak eh, by ACER mohl přijmout 15 nových pracovníků díky tedy našemu zásahu. Je to vynikající výsledek a všichni víme, že to bylo naprosto nezbytné, pokud máme mít efektivní regulaci našeho vnitřního trhu s energiemi. Takže vám ještě jednou děkuji za vaši práci a děkuji ostatním kolegům. Zítra v 10 hodin začínáme. Great. As always, thank you. Thank you. Thank you.